places, please. Vyměněte Posejte se, prosím, za chvilinku budeme začínat. Что-то, что-то, что что что что что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 často se Monsieur le... Pane komisaři, drazí kolegové, přeji vám všem Dobrý den a vítám vás všechny že na našem 133. plenárním zasedání výboru regionu. Máte nějaké námitky k programu, který jste dostali? Nevidím nikoho. Takže program jednání byl schválen. Zároveň se vás ptám na zápisy eh, z 2. 3. prosince minulého roku, 5. Eh, 6. minulého roku prosince. Máte nějaké připomínky? Nemáte? Takže eh, zápisy byly schváleny. Drazí kolegové, poslední týdny byly charakterizovány tragickými událostmi. Samozřejmě myslím přitom na našeho kolegu e, starostu Gdaňska Pavla Adanoviče, e, který 13. ledna na charitativní akci byl napaden a zemřel následujícího dne v důsledku zranění. Připomínáme si rovněž oběti teroristického útoku ve Štrasburku 11. prosince minulého roku. Mezi obětmi byli dva novináři, italský a polský, s nimiž jsme vícekrát pracovali během Evropského týdne obcí a regionu. Stejně tak nezapomeneme na bývalé kolegy, kteří nás nedávno opustili Sante Alvarez Arces, který byl předsedou španělského regionu Asturio, Asturie a Jury byl estonský člen starosta Talinu. Připomínáme si všechny a proto eh, bych vás rád požádal o minutu ticha. Merci. Děkuji vám. Drazí kolegové, ve vašem jménu tady vítám zástupce města Gdaňska, který vede paní starostka Dulkevičová a patří k ní také pan Peter Adamovič, bratr Pavla Adamoviče, kterého obzvláště srdečně vítám. Je tiens à vous remercier. Dovolte, abych vám poděkoval za to, že jste přítomní, abychom si, vzpo, abychom si připomněli Pavla a abychom tím potrhli význam jeho boje proti netolerantnosti za obranu práv migrantů a sexuálních menšin. A nyní společně se podíváme na takové připomínkové video a hned dám slovo předsedové polské delegace našemu kolegovi Vozňákovi a poté předsedovi regionu Pomořanska našeho kolegu Suka. Jest cudowny czas dzielenia się dobrem. Jesteście kochani, daj zostać cudowniejszym miastem na świecie. Dziękuję vám.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 Monsieur je vous donne la parole. Pane Vožňaku, dávám vám slovo. Pane předsedo. Pane předsedo, vážení hosté, kolegové, kolegyně. Utrpěli jsme velkou ztrátu. Nejen jako členové polské národní delegace ve výboru regionu, nejen jako polští zástupci samozprávy. Utrpěli jsme ztrátu jako Evropané. Věrní hodnotám, na kterých je Evropská unie vystavěna. Ještě ne tak dávno byl tady Pavel Adamovič s námi. Seděl tady na tomto místě, které je dnes ozdobeno květy a jeho fotografií. 13. ledna byl zavražděn. Na největší charitativní akci, která se každý rok koná v Polsku. Na krásné charitativní akci, jejíž cílem je sbírat peníze na nemocné děti, na vybavení nemocnic v celém Polsku. Toho dne na ulice polských měst vyráží tisícovky dobrovolníků, kteří sbírají dary od všech Polek a Poláků. A mezi těmi dobrovolníky byl také pan Adamovič, primátor. On také sám osobně sbíral peníze. Toho dne ve 20 hodin je schrnutí poděkování, které v každém městě v Polsku, kde tato akce probíhá, se odehrává. A tak se odehrávala tato závěrečná akce také v Gdaňsku. Pan primátor Adamovič ve 20 hodin děkoval všem těm, kteří projevili dobro a věnovali své peníze na tuto pěknou akci. A krátce po těch slovech poděkování na něj zaútočil vrah. Tato vražda má určitě politický kontext. Takový je náš názor. A to nejméně ze dvou důvodů. Za prvé kvůli tomu, že vrah poté, co uštědřil Pavlu Adamovičovi smrtelné rány, řekl, jak je důvod jeho činu. Řekl, chci se pomstít občanské platformě se kterou eh, spojoval pana primátora. A druhý politický kontext je fakt, že po mnoho měsíců pan primátor jako kandidát na příští funkční období byl předmětem a terčem neustálých útoků ze strany veřejnoprávních médií, bohužel, které mu vytýkali spoustu věcí. Bylo to nepravdivé a cílem těchto urážek bylo odradit voliče, aby volili Pavla Adamoviče. Nemůžeme toto pominout, je to velmi důležitý prvek této tragické události. Dámy a pánové, Abychom mohli mluvit o Pavlovi Adamovičovi, tak musíme dát slovo tomu, kdo ho zná nejlépe. Můj kolega Měčislav Struk, který je prezidentem regionu hejtmanem regionu, jehož je Gdaňsk hlavním městem. Než mu dám slovo, tak bych ještě rád poděkoval panu předsedovi výboru regionu za vyjádření soustrasti a panu místopředsedovi za to, že se účastnil pohřební ceremonie. Děkuji také všem předsedům národních delegací za jejich slova, za vyjádřenou soustrast za vyjádření sounáležitosti. Děkuji za všechna tato milá gesta uznání a připomenutí osoby Pavla Adamoviče. Pamatujme si ho, protože je to důležitá postava tohoto grémia i celé Evropské unie. Děkuji. Merci beaucoup pour... Euh, Děkuji za toto svědectví, pane Božňaku. A teď předávám slovo panu Strukovi. Šanovné koležanky, koledzy. Vážené kolegyně a kolegové, dnes tady před vámi stojím, abych uctil památku našeho kolegy, přítele Pavla Adamoviče, primátora města Gdaňsk. Pro mnohé z nás politická vražda, kterého se stal obětí, které se stal obětí, byla šokem. O to více, že k tomuto činu došlo v průběhu koncertu, který byl vyvrcholením největší charitativní akce v Polsku. Ještě jednou opakuji, Cílem této akce je pomáhat těm nejslabším a, a dělení se o dobro. Obětí se stala osoba, která fungovala nebo pracovala na tom, aby se z veřejného prostoru odstranily nenávistné projevy. Je těžké pro mě mluvit o Pavlovi Adamovičovi v minulém čase, protože ještě nedávno tady v Bruselu na předcházejícím plenárním zasedání se účastnil a od té doby jsme se ještě mnohokrát viděli a mluvili jsme o projektech a plánech pro město Gdaňsk. O plánech na nové funkční období, které právě začalo. Hovořil o svém milovaném městě jako o městě svobody a solidarity. To heslo naplňovalo Pavlův život od raného mládí i v posledních 20 letech, kdy vykonával úřad primátora města Gdaňsk. Užíval tohoto hesla nejen proto, že právě v Gdaňsku byla vytvořena solidarita, solidarnost, tedy hnutí, které poklidným způsobem vedlo ke konci jednoho z nejstrašlivějších politických systémů v historii, ale také proto, že viděl, že město Gdaňsk je městem skutečně svobodných lidí bez ohledu na původ, vyznání nebo názory. Gdaňsk vnímal jako město solidárních lidí, kde se někdo necítí vyloučen ze společnosti, kterou tvoříme. Gdaňsk díky Pavlovi je dnes městem, kde jsou hodnoty ctěny. Lidská důstojnost, svoboda, demokracie a rovnost tady mnoho znamenají. Za přítomnosti Alexandry Dolkievič, Pavle, tvé zástupkyně, která teď vykonává dočasně úřad primátorky, ti chci říci, že jsem přesvědčen, že ty hodnoty v Gdaňsku žijí a budou žít do konce světa a možná i o jeden den déle. Jako člen výboru regionu Pavel Adamovič nejedenkrát hájil práva migrantů a menšin. Byl členem konferencí samozprávy pro východní partnerství. Snažil se vytvořit silnou občanskou společnost na místním i regionálním stupni v zemích východního partnerství. Vražda Pavla Adamoviče, který byl v uplynulých měsících mnohokrát atakován a obvinován polskými veřejnoprávními médii i politiky vládnoucí strany, jasně svědčí o tom, že degradace politického, sociálního a mediálního diskursu se kterou se setkáváme v Polsku každý den, může mít tragické dopady. Naším cílem, naším závazkem je jednat proti tomu. A proto doufám, že zítra společně přijmeme usnesení na boj proti nenávistným projevům. Já doufám, že je to pouze začátek kroků, které v nejbližší době přijmou instituce Evropské unie, aby se definitivně skoncovalo s beztrestným obvinováním a s používáním jazyka nenávisti v našem každodenním životě. Pavle, já se s tebou dnes oficiálně loučím na půdě výboru regionu a opakuji to, co jsi slyšel v posledních třech týdnech mnohokrát. Naschledanou. Děkuji. Drazí kolegové, dovolte mi pár slov. Rád bych řekl, že nezapomeneme na primátora Gdaňsku a že jeho akce nás budou i nadále inspirovat. Zítra zahájíme naši práci schvalováním usnesení a proti nenávistným projevům a zločinům násilí, eh, které jehož návrh předložili všechny politické skupiny naší instituce. Bude to silná zpráva, kterou chceme vyslat ostatním institucím Evropské unie. Kromě toho na našem příštím zasedání 10. dubna zorganizujeme oficiální ceremonii Eh, v naší budově, abychom pojmenovali eh, foje před sály v pátém patře. Abychom eh, toto foje toto předsálí jmenoval, pojmenovali podle Pavla Adamoviče a bude tam instalována též pamětní tabule. Předseda Evropské rady již vyjádřil svůj zájem na účasti na, tomto, na této ceremonii a pozveme tam také blízké Pavla a zástupce města Gdaňska, stejně tak jako zástupce Polska v evropských institucích. A samozřejmě vy všichni již nyní jste zváni, abyste se k nám připojili 10. dubna. Rád bych vám řekl, že všichni můžete se také zapsat do kondolenční knihy, která se nachází v předsálí tohoto sálu. Drazí kolegové, a nyní se pustíme do naší práce a to učiním a, a nejprve bych rád poděkoval a panu komisaři Tiboru Navračičovi za to, že se jí účastnil první části našeho zahájení a že byl přítomen uctívání pana primátora. Pane komisaři, jsem velice rád, že vás znovu mohu přivítat na našem zhromážděním, protože to ukazuje význam, který dáváte také naší instituci, zejména v otázkám vzdělávání kultury mládeže a sportu. Budeme slavit rok kultury mládeže a sportu a tyto akce sjednotí více než 12 milionů lidí v mnoha zemích zemích. Náš výbor stejně tak jako lokální a regionální orgány byly velice aktivní v přípravě. A e, my jsme velice hrdi na úspěch v rámci, tedy v evropském rámci e, kulturního dědictví, který plně uznal význam teritoriálních zastoupení. Náš výbor se domnívá, že tento výbor by měl podporovat dva zcela zásadní pilíře pro posílenou dynamickou a solidární Evropskou unii. Eh, loni jsme měli příležitost zmiňovat si názoru na zbytnosti posílit evropskou identitu prostřednictvím kultury. Tato otázka zůstává i nadále aktuální, zejména v předvečer evropských voleb a náš výbor trvá na nezbytných investicích do vzdělávání a kultury, abychom mohli dostat výzvám začátku tohoto století. Evropská komise se již eh, zapojila s velkým angažmá. Máme tady nový program Erasmus, který má dvojnásobný rozpočet a jeho cílem je strojnásobit počet účastníků tohoto programu. Ten také podpoří vytváření Evropského prostoru pro vzdělávání od tohoto roku do roku 2025 jako doprovod politik Evropské unii, abychom demonstrovali, že žádná hranice netvoří hranice pro účastníky společně studenty a žáky. Eh, jsme přesvědčeni o programu Kreativní Evropy, eh, který eh, byl zahrnut do příštího víceletého finančního rámce a 2 miliardy eur zabezpečují také transverzální, tedy příčný přístup ke kultuře ve všech programech a politikách Evropské unie. Kulturní dědictví a kultura jako taková musí být vnímány jako strategický zdroj Evropy. Proto je zcela zásadní podporovat v našich regionech také ekosystémy, jejich vzrůst, které posilují instituce, protože to jsou faktory sociální soudržnosti a také impulzy pro evropskou mládež. Také podporujeme iniciativu pro mladé lidi, kteří jim dávají, které tyto programy dávají mladým lidem od 15 let možnost lépe poznávat Evropskou unii. A tady vás si upozornit na náš návrh Evropy Solidarity a nové evropské strategie pro mládež. Zejména zdůrozňujeme na našem plenárním zasedání na politické nezbytnosti aby mládež byla zapojena do všech politik eh, Evropské unie eh, napříč všemi programy za zdůraznění eh, přes hraničního a transregionálního aspektu. Erasmus a kreativní Evropa, program, který chceme schválit dnes v rámci diskusí, podporuje také význam, který přisuzujeme jako zástupci lokálních a regionálních orgánům eh, a plně se podepisujeme pod novou agendu pro kulturu. Naše diskuse dnes zcela jistě vám to potvrdí. A teď mám to velké potěšení, pane komisaři, abych vám dal slovo. Thank you, president. Eh, members of... Děkuji, pane předsedo, vážení členové výboru, dámy a pánové. Investovat do lidí, především do mladých lidí, do jejich vzdělávání, kreativity a blahobytu. To je zásadní, pokud chceme vytvořit soudržnou a odolnou Evropu pro budoucnost. To je důvod, proč jsem velice rád, že Evropská komise se rozhodla investovat eh, do lidí a je to centrem nadcházejícího víceletého finančního rámce po roce 2020. Týká se to především dvou budoucích programů, o kterých eh, zde dnes odpoledne budeme hovořit. Kreativní Evropa a Erasmus. Eh, těším se na naši výměnu názorů. Eh, chtěl bych vám poděkovat za váš, vaše vstupy a za vaši podporu. Chtěl bych především poděkovat panu Koračně a panu paní Ulrice Hille. Vzdělávání a kultura jsou zpět eh, tam, kde mají být, eh, a to na vrcholu eh, politické agendy EU. Politici v EU jasně ukázali, že zde chtějí být ambicioznější a já jsem velice rád, že a během roku 2018 jsme měli na stole celou řadu návrhů. Návrhů, které nám pomohou posunout naše spolupráci dále a které zajistí, ehm, že eh, vzdělávání eh, posune eh, dál hospodářský růst, posílí evropskou identitu i soudržnost. Návrhy pro budoucí budoucnost kreativní Evropy a program Erasmus, které jsme předložili minulý rok, vychází právě právě z těchto impulzů. A chceme, aby Evropa eh, měla jednotný vzdělávací prostor do roku 2025. To je zásadní pro náš eh, kontinent, aby zůstal konkurenceschopný. A je to také zásadní pro to, abychom posílili soudržnost mezi členskými státy, regiony, našimi komunitami a také mezi lidmi. Eh, chtěl bych začít s kreativní Evropou. Navrhli jsme navýšit rozpočet o třetinu na 1,85 milionů eur. A zároveň jsme eh, to navrhli tak, abychom eh, měli hlavní podporu pro politické priority, které jsou eh, stanoveny v politické agendě pro kulturu. Hlavním cílem tohoto programu je, aby byl flexibilní Chceme lepší rovnováhu mezi sociálními, hospodářskými a mezinárodními aspekty kultury a zároveň chceme nechat prostor pro tvořivost a inovace. Chceme také zavést eh, novinky, eh, které podle nás mohou eh, přinést změnu. Například navrhli jsme Eh, nové způsoby podpory eh, profesionálů v oblasti kultury, aby mohli cestovat do zahraničí a také podporu pro některá odvětví, jako je třeba hudba. A mohu vás ujistit, že Většina programu půjde na horizontální kroky, bude pokrývat eh, veškerá kreativní odvětví a eh, veškeré části kultury. Vyjednávání o rozpočtu jsou nicméně problematická. Eh, dříve než kdykoliv před, více než kdykoliv předtím kultura potřebuje spojence. Kultura může změnit naše regiony a města. Eh, lepším způsobem. A já myslím, že výbor regionů eh, kulturu v tomto může eh, podpořit. Počítám s vámi, že přesvědčíte své vlády, že peníze vydané na kultury jsou dobrou investicí, protože tato investice se vrátí celé ekonomice. A chceme soustředit finance na priority stanovené v nové agendě pro kulturu. Ehm, jsem rád, že eh, výbor podporuje tuto agendu a že podporujete eh, naše eh, cíle a naše horizontální kroky. Tyto horizontální kroky zahrnují soubor iniciativ, které se snaží zachovat kulturní dědictví ehm, i po roce 2018, roce Evropského kulturního dědictví. Chceme naplnit e, naše cíle týkající se také oživování evropských měst prostřednictvím kulturního dědictví. A nyní k Erasmu. Erasmus je jeden z nejúspěšnějších programů Evropské unie. Ale my se domníváme, že tento program můžeme ještě zlepšit. To je důvod, proč v nadcházejícím finančním období po roce 2020 chceme zdvojnásobit e, rozpočet na 30 miliard eur. A to by mělo umožnit, abychom byli počet účastníků a abychom eh, vytvořili eh, více eh, příležitostí v oblasti sportu, mládeže, vzdělávání i školení. Ale nejde zde jenom o čísla. Chceme také zajistit, abychom eh, měli dosah k více eh, lidem, kteří normálně se neúčastní takovýchto projektů, například nevýhodněných lidí nebo lidí eh, z venkovských oblastí. Naše nová iniciativa Discover EU, kterou chceme zahrnout do budoucího programu Erasmu, něco takového umožňuje. Umožňuje mladým lidem, aby proskoumali Evropu, aby navázali kontakty v zahraničí a aby pochopili, co Evropa znamená znamená. Eh, chceme program Discover EU dále rozvíjet a chceme, aby rostl. To je důvod, proč jsme navrhli rozpočet 700 milionů eur pro tento program eh, na období sedmi let. To nám umožní aby 1,5 milionu lidí um, získalo zkušenosti z cestování po Evropě. Regiony a města mohou sehrát důležitou roli, abychom tento program mohli dále rozvíjet. Než e, skončíme, chtěl bych zdůraznit ještě jeden důležitý faktor, který by měl umožnit posílit vzdělávání a kulturu z evropského rozpočtu. V našich návrzích jsme e, do našich návrhů jsme zahrnuli všechno, co by nám mělo umožnit posílit financování eh, zmíněných eh, nástrojů. Synergie s dalšími programy EU jsou ale velice důležité. Eh, jde o to, abychom posílili úspěšné projekty, které by se měly stát standardní praxí v určitém odvětví nebo v určité zemi. Chceme také, aby programy jako je Erasmus byly přístupnější. Například chceme do těchto programů více zahrnout znevýhodněné osoby. Členské státy budou ale i nadále mít eh, velkou míru autonomie eh, v rozhodování, jak eh, peníze budou vydávat, například peníze ze strukturálních fondů. Regiony zde hrají naprosto klíčovou roli. Byl bych rád, abyste tyto finance se měřovaly takovým směrem, a kterým se vydává také program Erasmus či Kreativní Evropa. Dámy a pánové, za méně než čtyři měsíce občané budou moci rozhodnout, eh, jakým směrem by se Evropa měla vydávat a jakou budoucnost pro Evropu chtějí. Bude to jejich rozhodnutí a já věřím, že ehm, že i eh, mladí lidé se budou účastnit evropských voleb. Mladí lidé jsou eh, pro budoucnost Evropy důležití. Je třeba investovat do vzdělávání. Je potřeba, aby Evropa byla odolná a otevřená, abychom měli silné komunity se společnými hodnotami, jako je vzájemné porozumění a respekt. Něco takového ale můžeme realizovat pouze, pokud budeme spolupracovat. Jsem velice rád, že chcete být součástí tohoto úsilí. Těším se na to, že budeme v tomto úsilí eh, pokračovat společně. Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji vám mnohokrát, pane komisaři, za toto poselství v naší diskusi a nyní dám slovo našim členům. Nejprve se přihlásili zástupci pěti politických skupin a první místo předseda a potom dáme slovo zpravodaji a také stážistům, kteří organizovali konferenci týkající se legality příležitostí mezi muži a ženami. A já eh, osobně bych rád poblahopřel našim stážistům za tento jejich úspěch. Eh, máme tady také žádost o individuální slovo, ale tady bych vám rád připomněl, že můžete hovořit pouze jednu minutu a budeme se snažit, abychom to všechno zvládli v době, která je přidělena pro tuto zprávu. Děkuji mnohokrát, že se budete sledovat obrazovku a respektujte, prosím, údaje tam uvedené. A protože je velice nepříjemné pro mě, bych vám musel odebrat slovo, když nebudete respektovat řečnickou dobu. Čili co mělo zaznít, to zaznělo a nyní dám slovo panu Borbolímu. Stimáte domnule komisár, eh, stimáci kolegi. Vážený pane komisaři, Vážení kolegové, je známo, že zahájením propuknutím evropské krize zároveň vzrostla nezaměstnanost mládeže. Došlo k celé řadě iniciativ ze strany Evropské unie, také existovaly programy pro sociální integraci ale nezaměstnanost zůstává nadále vysoká. Nezaměstnanost mládeže v mnoha zemích Evropské unie. Musíme pokračovat s těmito programy, s takovými úspěšnými programy, jako je například Erasmus+. A velice nás těší, že byla zdvojnásobena částka vyhrazená na takové programy. Eh, potom teď budu pokračovat v maďarštině. Eh, vzdělávání politika vzdělávání a zaměstnanosti je něco, eh, na čem je třeba stále pracovat. Je třeba znovu zvážit cíle, přizpůsobovat je konkrétní reálné politické situaci. Program Erasmus a program Kreativní Evropa pomáhají nalézat inovativní cesty pro správná řešení vysoké nezaměstnanosti mládeže. E, protože tady máme e, také jev týkající se zejména východoevropských zemí v nezaměstnanosti mládeže a prostřednictvím programu můžeme vynalézat strategie, e, které pomohou zvýšit znalosti, mladých lidí tak, aby mohli být zaměstnáváni. Proto požadujeme za nesmírně důležité, aby se podporovalo digitální vzdělávání, aby se získávaly takové dovednosti a znalosti při vzájemné výměně. Což musíme však dělat ještě lépe. Je, aby vzdělávací působiště dostávaly odpovídající digitální výbavu v těch regionech, kde tomu tak ještě není. V, při nových profesích i do budoucnosti se bude i nadále zvyšovat příležitost pro zaměstnávání. Je to důležité zejména pro ty členské státy, které mají v této oblasti momentálně ještě problémy, zejména v oblasti zaměstnávání mládeže. Lokální a regionální orgány přitom hrajou velmi důležitou roli, protože oni by měli vytvářet odpovídající sítě a školy provozovat. Je mimo jakoukoliv diskusi, že musíme být velice aktivní, abychom se hráli naši roli při vytváření mm, těchto programů. Jakým způsobem může pomoci Erasmus? Eh, používáním osvědčených postupů, výměnou znalostí pro překonávání hospodářských rozdílů mezi regiony. A i do budoucna budeme o tom muset rozhodovat. Proto bych také v případě online kurzu rád řekl, že možná vzdálenější regiony by mohly mít užitek z takových programů. Potřebujeme program Erasmus i nadále proto, aby týmová práce a spolupráce, po případě praktika, stáže a jejich podpora mohli pokračovat takovým způsobem, aby opravdu integrovali mladé lidi. Ve jménu eh, Evropské lidové strany bych chtěl poděkovat eh, panu komisaři a zároveň ho požádat o podporu. A nyní má slovo Ulrike Hiller. Vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové, milí pane komisaři, já mám potěšení eh, vysvětlit krátké stanovisko za naší frakci. Nejprve bych vám velice ráda chtěla poděkovat za to, že dnes otázku mládeže, vzdělávání, kultury a sportu takovým způsobem zdůrazňujeme. Je to samozřejmě důležité, protože vzdělávání a mládež je naše budoucnost. Proto je tak důležité, aby byly ve středoboru naší pozornosti. Samozřejmě hovořím zejména o Erasmu+, protože jsem vypracovala stanovisko, o kterém se záhy bude hlasovat. Protože to může být východiskem, nějakým vývěsním štítem Evropské unie, který přispívá k tomu, že mnoho lidí skutečně bezprostředně zažívá na vlastní kůži Evropu jako takovou, a jsou to programy, které se zejména v oblasti vzdělání už velice pozitivně odrazily. E, komise předložila výroční zprávu k Erasmu za rok 2017 a zde se ukazuje nejenom, že se účastnilo tohoto programu více lidí než dříve, a sice 800 tisíc, ale že i počet podporovaných programů vzrostl. O to důležitější je, aby program Erasmus Plus eh, pokračoval i po roce 2021 minimálně tak dobře a úspěšně jako ten předešlý. Eh, vítáme, že komise zdvojnásobila rozpočet pro tento program a tím umožňuje všem, kteří se učí od dětí až po seniory, aby se podíleli na Evropě, aby ji zažívali. A tady se dělá, eh, to se týká vzdělávání žáků, ale i podnikatelek, podnikatelů, žáky, i otázek mimoškolní práce. Podstatným předpokladem pro ctižádostivé strojnásobení a sice na 12 milionů účastníků během sedmi let tomu by mohlo sloužit zjednodušení podávání žádostí, eh, protože byrokrac, na byrokracii si stěžovala celá řada eh, žadatelů. A jistě by to, a zatím prostě ta složitost eh, těchto administrativních postupů odrazuje některé účastníky, zejména malé organizace. A proto je tak důležité abychom dospěli ke zjednodušení a abychom také posílili poradenství. Máme v současné době národní agentury, ale důležité, aby i v terénu eh, pracovaly osoby, které podpoří žadatele to nehovoří vůbec proti Národní agentuře, ale mělo by existovat silnější propojení. Dovolte, abych řekla ještě něco k tomu, co představila komise. Z našeho pohledu velice vítáme, že se organizace otvírá i pro občany, pro men, eh, kteří mají menší šance a příležitosti, kteří zatím neměli možnost eh, zažívat Evropu, aby mohli cestovat a účastnit se takovýchto programů. Důležité je, abychom eh, mládež podporovali i v mimoškolních činnostech a i v jejich sportovních aktivitách. Tady by bylo možná žádoucí, kdyby to nebylo mnoho zemí, v současné době jich je deset, deset zemí, které se účastní společných sportovní aktivity. Já si myslím, že tady bychom měli snížit ten počet, abychom umožnili podporu menších sportovních aktivit mě osobně, to jste si možná všimli ve stanovisku, já jsem na dvou místech šla trochu nad rámec toho, co předložila komise. Jedna věc je oblast u učňů. Já sama jsem nejprve absolvovala toto vzdělání a vím, jak je důležité, aby člověk pracoval, ale rovněž tak je důležité, myslím, že Eh, já jsem eh, zasáhl, protože byste měla dodržovat řečnickou dobu, když chceme, aby se všichni dostali ke slovu. Dobře, tak potom k tomu ještě něco řeklo ve stanovisku, jenom dovolte závěrečnou větu. Je třeba, aby v oblasti Interrail objevuj Evropskou unii eh, se také uvažovalo o propojení se soukromými investicemi. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám a slova má nyní náš kolega Umzak Juk. Stimate domnule komisar. Vážený pane komisaři, nedávná studie popisuje kulturní dědictví jako velmi důležitý, důležité bohatství našeho století, protože může pomoci zlepšit životní standardy všude ve světě. Já jsem eh, už 15 eh, let eh, starostem malého města, které má 15 tisíc obyvatel. Bylo to dříve hornické město, potom se zavřely doly a měli jsme 70% nezaměstnanost. A za 15 let jsme se stali turistickou destinací na evropské úrovni a teď cestovní kanceláře, v Japonsku nás řadí mezi 30 nejzajímavějších měst v Evropě. Naše kulturní dědictví, fond soudržnosti a možnosti financování i dva monumenty UNESCO v našem regionu byly hlavními faktory, které nás podpořily v našem rozvoji. A proto si skutečně cením toho, že pokud jde o Erasmus+, plus, tak Evropská unie chce, nebo Evropská komise chce zvýšit rozpočet na Discover EU, protože si myslím, že pouze tak, když budeme podporovat naše bohatství, bude to investice eh, do budoucnosti nás i budoucích generací a pouze tak zajistíme, že budeme dále jednotní v rozmanitosti. Vy na začátku svého funkčního období jste říkal, Deci știu că statele membre dețin în continuare... Jak jsem říkal, vím, že členské státy pořád ještě mají výlučné legislativní kompetence, pokud jde o kulturu, ale na začátku svého funkčního období jste říkal, že nelegislativní nástroje Evropské unie mohou také být účinné. A mohou to být silné nástroje. Evropský rok evropského dědictví skončil a vidíme, že v pracovním programu komise slovo kultura chybí. A to je otázka, kterou vám chci položit. Co za sebou necháte v této oblasti po konci vašeho období? Děkuji. A teď má slovo kolega Gřibovský. Vážený pane komisaři, kolegové, kolegyně, jménem evropských konzervativců a reformátorů znovu vítám na plenárním zasedání pana komisaře. Rád bych se ve svém projevu zaměřil na dvě věci. Sport a mládež. Tolik jste o tom hovořil. Já jsem rád, že na plenárním zasedání se objevuje téma mládeže, Erasmu plus a nových technologií ve vzdělávání a ve školství. Mám pro pana komisaře i pro ostatní takovou otázku na úvod. Delta Varšava. Říká vám to něco? Většina lidí si to s ničím nespokmí, nespojí. Nicméně jsou to kluby, ve kterých začínal eh, náš velký sportovec Levandovský. Právě v takových malých klubech eh, začíná svou sportovní kariéru celá řada dnes slavných eh, sportovců, velkých sportovních věst A víme, že Kluby tohoto typu jsou eh, v těch malých obcích jednotícím prvkem eh, místního společenství, ale také vedou k tomu, že učíme nový styl života a připravujeme na život eh, mládež. Dáváme jim možnost aktivně trávit volný čas. Ty místní kluby, to je také naše kulturní dědictví. V Rypině, z města, odkud pocházíme, máme fotbalový klub eh, se stoletou tradicí. My bychom byli rádi, kdyby v nové perspektivě po roce 2020 pan komisář eh, se zaměřil na to, aby prostředky na trenéry a také na sportovní vzdělávání mládeže, aby to bylo nejen v programu Erasmus+, ale aby to bylo také na infrastrukturu. My jsme hodně investovali v Polsku, aby uh, zanedbaná hřiště byla obnovena. Měli jsme také investice z Evropské unie, ale v těchto finančních výhledech to chybí. Já bych byl rád, kdyby po roce 2020 jsme tomu věnovali větší pozornost, aby další mladí mohli jít ve stopách a Januše Levandovského. Děkuji. A dalším řečníkem je pan Fox, paní Fox. Vzdělávání si vyžaduje holistický přístup. Začíná um, právě v komunitě a pokračuje do vyššího vzdělání a celoživotního vzdělávání. Ale nejde jenom o univerzity a školy. Existuje celá řada sociálních a fyzických bariér, které eh, komplikují eh, vzdělávání. Při vytváření silnější Evropy jsou vzdělávací politiky naprosto zásadní. Je třeba třeba eh, zlepšit digitální přístup a zohlednit eh, speciální potřeby některých eh, lidí. A je nutné také, aby vybavení a učitelé byli na vysoké úrovni. A tím se usnadní přechod také na pracovní trh je třeba mít také odpovídající programy pro ženy, tak, aby um, ženy měly možnost lépe se zapojit eh, do pracovního procesu. Uh, děvčata i chlapci eh, by měli mít odpovídající programy, včetně kulturních aktivit a sportovních aktivit, tak aby se mohli dále rozvíjet bylo by dobré do toho zapojit také e, firmy. E, je možné překonat celou řadu bariér na místní a regionální úrovni prostřednictvím e, zapojení soukromého sektoru. Je třeba mít také na paměti přístup k výzkumu a vývoji. Je nutné, aby zde probíhala výměna dobré praxe. V našich komunitách už probíhá celá řada úspěšných programů. Kromě toho potřebujeme ho hovořit o tom, kde jsou zdroje a kde je naopak potřeba také peníze přidat. No. Děkuji. A nyní má slovo náš první místo předseda Marku Markula. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Vážený pane komisaři Navračiči, drahý Tibore, na úvod chci říci něco trochu jinými slovy. Budoucnost Evropy je vystavěna na tom, aby mladí věřili v přidanou hodnotu Evropy. Naše Nedávné diskuze jasně ukázaly, že mladí Evropané pod 30 let jsou nejnadšenějšími podporovateli Evropské unie, takže s nimi a pro ně by Evropská unie a její budoucnost měla být plánována. Vy osobně jste hodně pracoval na programu Erasmus+, hodně jste pracoval na aktivitách celoživotního vzdělávání a digitalizace. Já si myslím, že to jsou silné, důležité kroky vpřed, na kterých můžeme stavět svou budoucnost. Chci vám poděkovat také za to, že před dvěma půl lety jsme zahájili spolupráci mezi vaším a mým kabinetem, když jsem byl předsedou a mezi našimi administrativami jsme připravili společný dokument, měl téměř 10 stran ohledně toho, jak organizovat spolupráci především naší komise CD jak eh, postupovat vpřed. Eh, a toto jsou teď výsledky, protože mnoho z toho vašeho portfolia se realizuje na úrovni měst, obcí a regionů. Chceme dát každému šanci na celoživotní vzdělávání, jak už jsme říkali před rokem. A teď eh, je to také velmi silně propojeno s digitalizací a s tím, co mu říkáme STEM, to znamená věda, technologie, inženýrství a matematika. Teď to chceme propojit také s podnikáním a uměním. Takže to je ten více oborový přístup ke vzdělávání a ten my podporujeme. Budapešská univerzita technologie a ekonomiky je velmi silným operátorem. To jsme také slyšeli, když jste navštívil mou univerzitu ve Finsku, kde jsme našli spoustu společných aktivit, které můžeme sdílet se zbytkem Evropy. A to je ta Evropa, kterou můžeme dále budovat. Jde tady o partnerství, inteligentní specializaci, práce na společných výzkumných střediscích. Dnes eh, zahajujete výstavu tady v parlamentu Věda s parlamentem. My k tomu přispějeme z perspektivy regionu a velmi rádi budeme dále spolupracovat na této bázi. Děkuji. A nyní má slovo náš kolega Janoš Karačony. Pane předsedo, vážení kolegové, nejdříve bych chtěl poděkovat komisaři Navračičovi za to, že mezi nás přišel. Je to pro nás velká čest. A, a také děkuji, že jste obohatil naši diskuzi vašimi myšlenkami. Posledních šest měsíců pro mě bylo velice zajímavých. Um, pokud jde o kulturu, ale cítím také odpovědnost. Ehm, myslím si, že je velice zajímavé, co jsme udělali v poslední době, pokud jde o kulturu. A já jsem eh, si provedl takovou analýzu. Ehm, podíval jsem se eh, na to, ehm, eh, jak pracovala rada, komise. Setkal jsem se také s předsednictvím a zjistil jsem, že každá instituce má jiný přístup k stejným dokumentům. V květnu minulého roku komise vydala svůj návrh, v, druhém, v druhé půlce toho to, toho roku um, proběhlo, uh, proběhla iniciativa kulturního dědictví um, a tak dále. Zároveň zde máme Evropský parlament, um, výbor regionu. My jsme poté zahájili práci a měli jsme velice uh, zajímavou výměnu s Eh, dalšími institucemi. Eh, rakouské předsednictví eh, se snažilo pracovat velice intenzivně v oblasti kultury tak, aby co nejdříve byl schválen společný přístup ehm, pro politiku v oblasti kultury. Já jsem se podívala na detaily návrhu komise a dospěl jsem k závěru, že my se musíme soustředit především na období pro rok 2020 až 2027. Je třeba navýšit rozpočet na toto období pro kulturu. Pokud chceme udržet iniciativy a e, naplnit ambiciozní cíle, musíme zajistit, abychom měli odpovídající finance k dispozici. Jsem velice rád, že návrh komise zohledňuje Um, projekt uh, Kreativní Evropa a že vnímá kulturu jako oblast politiky EU. Uh, chceme také synergie, uh, samozřejmě chceme také, aby si všichni uvědomovali, že kultura je důležitou součástí aktivit našich regionů a obcí. Je to součást regionální prosperity. A v neposlední řadě bych chtěl říci, že je nutné učinit důležité kroky navazující na to, co jsme udělali v říjnu minulého minulého roku a to je eh, ta otázka Evropského roku kulturního dědictví. Já si myslím, že je to krok velice správným směrem. Je to důležité také pro budoucnost. Eh, dnešní plenární zasedání eh, je zasedáním, kde jednáme o tomto tématu. Předložili jsme pozměňovací návrhy. Já jsem také předložil pozměňovací návrhy. Vím také, že pan Navračič hovořil o tomto tématu ve Vídni a za to jsem vděčný. Mnohokrát děkuji. Děkuji, teď má slovo paní Sario zastupuje naše stážisty. Drahý pane předsedo, pane komisaři. No, thank you for giving us the open... Děkuji, že jste nám dal příležitost eh, zde dnes vystoupit. A když se rozhlédnete, uvidíte, že ženy jsou zde skutečně menšinou v tomto politickém orgánu. Bohužel to je součást mnohem eh, rozšířenějšího problému. Ženy v dnešní době nejsou dostatečně zastoupeny eh, na všech úrovních politického rozhodování, včetně místní a regionální úrovně. A to eh, nás přivádí k zásadní otázce. Pokud naše vlády neodráží společnost jako celek, jak můžeme čekat, že naše politiky budou skutečně řešit problémy všech občanů? To je důvod, proč eh, organizujeme eh, konferenci Evropa pro ní. Je to konference eh, o tom, jak posílit ženy v regionech a obcích. Měli jsme tam 200 účastníků a více než a, a stovky lidí nás sledovali online. Dospěli jsme e, k celé řadě doporučení, které vám dnes e, rozdáváme ve formě letáků. Naše poselství vám je dvojí. Za prvé, nepodceňujte úlohu, kterou vy jako místní politici e, máte při řešení otázky nerovnosti pohlaví ve vašich regionech a ve vašich obcích. Opatření, jako je eh, uspůsobení eh, veřejné dopravy, eh, zabránění sexistickým reklamám, podpora vzdělávání pro ženy a tak dále. To jsou opatření, která mohou skutečně posílit rovnost žen a mužů. Zároveň je důležité, abyste zanalizovali své politiky a jejich dopad na ženy. Zároveň vás žádáme, abyste zajistili, že více žen bude zapojeno do všech aspektů místního eh, plánování, tak, aby veřejný život a veřejný prostor byl organizován tak, který, tak aby fungoval pro ženy i muže. Za druhé je zásadní, aby eh, výbor regionů šel příkladem. V nedávném stanovisku o Evropě jsme e, jako výbor vyzvali EU, aby podporovala rovnost mezi ženy a mužemi. E, my jako stážisté vyzýváme výbor regionu, aby skutečně podporoval um, Eh, rovnost pohlaví eh, a začal sám u sebe. Eh, vyzýváme výbor regionu, aby v nadcházejícím funkčním období požádal členské státy, aby nominovali více žen. Žádáme také, aby více žen bylo spravodajkami. A dále žádáme výbor regionu, aby zlepšil rovnováhu mezi ženy a muži v předsednictvu. Domníváme se, že to jsou zásadní kroky pro to, aby Evropa byla spravedlivější a taková Evropa pak bude lepší pro nás všechny. Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji vám mnohokrát. Nyní tady je 15 žádostí o slovo, uzavírám seznam a znovu připomínám, eh, prosím, respektujte řečnickou dobu jedna minuta. Jako první pohovoří naše kolegyně Gamaraves. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Eh, také dovolte, abych pozdravila pana komisaře a abych poděkovala za jeho práci, která jistě umožnila, že se mohl navýšit rozpočet pro vzdělávací programy. Když hovoříme o e, vzdělávání. Je třeba, abychom navýšili účast našich mladých lidí ve všech těchto programech. Je nezbytné, aby Erasmus Plus měl e, perspektivu inkluze. To znamená, aby měl takové strategie, které umožní rozšířit účast osob s handicapem na těchto programech e, protože zatím je jejich podíl nízký. Stejně tak jako nemožnost účastnit se na problémech mobility. E, je třeba, aby tady došlo k přizpůsobení, aby se hospodářsky, ekonomicky podpořily tyto osoby, aby se zlepšila informovanost organizace, aby se umožnilo navýšení počtu účastníků s handicapem. Děkuji vám mnohokrát a slovo má nyní náš kolega Obrsnel. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem starostou městy Rijeka, které bude příštím rokem Evropským městem kultury. Chápu význam kultury. Vím, že kultura a vzdělávání jsou možná jediné zbraně, které můžeme používat proti rostoucí xenofobii a populismu eh, všude v Evropě, bohužel. Kultura přispívá k šíření evropské identity. Svobody, tady mám na mysli svobodu názoru, svobodu projevu, ale také kulturní rozmanitost. Proto je tak významné, aby, že tedy eh, finanční podpora na programy Kreativní Evropa a Erasmus byly navýšeny. Nelze ale zapomínat ani na fondy soudržnosti. Prostě celá, protože celá řada fondů eh, by měla přispívat ke kulturnímu dědictví. To je vlastně základ našich evropských společenství. Děkuji vám mnohokrát a slovo má teď další. Eh, eh, Děkuji vám, pane komisaři. Eh, my tady v Evropě máme, jsme zdědili mnoho stranou rozmanitou kultury od našich předků a mě vždycky těší, když se s tím znovu a znovu seznamuji v Evropě. Bohužel, Otázka menšin ehm, poklesla, ale 50 milionů občanů nemá stejnou národní identitu, jako je jejich státní příslušnost. Proto se vás chci zeptat, E, zda občanská iniciativa, jejímž cílem je, aby parlament a komise se také zaobíraly menšinami, zda tady došlo k nějakému pokroku, protože tady existují miliony občanů, kteří to žádali. Ale do posud e, je příliš málo občanských iniciativ, které e, dostaly se přes ten práh nad jeden milion. Byly pouze čtyři takové iniciativy, třeba mít více na zřeteli i menšiny. A teď má slovo kolega Walter Flego. Poštovani povjereniče, je pozdrav i hvala što ste danas ovdje sa nama. Vážený pane komisaři, děkuji za to, že jste dnes mezi nás přišel a že můžeme hovořit o tak důležitých tématech, eh, tak důležitých pro mladé a pro vzdělávání v Evropě. Když zahájíme nějaký projekt, tak si vždycky musíme položit otázku, co je hlavním cílem. A tady hlavním cílem Evropy a všech našich členských států je mít jednotnou Evropu, inteligentní Evropu, Evropu inteligentních měst. A pokud tomu tak bude, tak se musíme zaměřit na to, jak bychom měli tohoto cíle dosáhnout. že musíme trvat na zvýšení financování pro vědu, výzkum a vývoj, ale měli bychom se zaměřit také na startupy v oblasti digitálních technologií. přinést kulturu mladým a propojit kulturu s digitálním věkem. To je podle mě cesta k úspěchu. Děkuji a slovo má kolega McCarthy. Um... Vážený pane komisaři, mnohokrát děkuji za vaši tvrdou práci. Chtěl bych navrhnout některé body, jak je možné rozvinout kulturní vztahy mezi komisí a místními úřady. Je třeba eh, mít eh, lepší platformy pro eh, výměnu mezi městy a regiony. Existují už příklady nejlepší praxe, například eh, komise a eh, JRC již ehm, podepsali eh, podobný program a je potřeba, aby takové programy ehm, byly častější, nejenom kreativní Evropa. Zároveň se domnívám, že je důležité, abychom si vyměňovali myšlenky, aby Interreg sehrál důležitější roli. Já jsem také zpravodajem pro městskou agendu a velice vítám vítám eh, městské partnerství pro kulturu, protože to zdůrazňuje ehm, potřebu spolupráce mezi eh, městy a obcemi pro rozvoj kultury. Děkuji. Nyní kolega Eichtinger. Pane předsedo, já bych chtěl eh, poděkovat komisaři Navračičovi za to, co říkal, že se soustředí na mládež. Chtěl bych zdůraznit jednu věc, která je důležitá pro mladé Liby. Jean-Claude Juncker, předseda komise, jednou hovořil o tom, že ehm, Orchestr mládeže EU je eh, nejlepším eh, orgánem, který může prosazovat EU eh, e v Evropě. Tento orchestr v roce 1976 již ehm, byl uznán jako oficiální orchestr EU. V posledních desetiletích ehm, tento orchestr eh, získal eh, reputaci jako elitní instituce a mm, eh, účastnil se celé řady velice důležitých akcí. A poskytuje příležitosti mladým muzikantům ze všech členských států. A tento orchestr vždy získal financování od Evropské unie. Jsem velice rád, že komisař Navračič navrhl podporovat tento orchestr také v budoucnosti. Je to totiž důležitý šiřitel evropské kultury. Nyní Emil Bok. Mnohokrát děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Eh, chtěl bych pokud bych měl začít, začal bych kulturou. A to řekl Jean Monet eh, na konci svého eh, života. A byl to jeden ze zakládajících otců EU. A tím poukázal na to, jak důležitá je kultura pro eh, vytvoření evropské identity, pro vytvoření EU z hora, nikoli z dola, nikoli z hora. A projekt, eh, máme celou řadu úspěšných evropských eh, projektů. Eh, já navrhuji, aby existoval fond pro města, která získala titul v některých evropských soutěžích. Je třeba, abychom podporovali města, aby existovalo větší financování pro kreativní Evropu, Mm, měl by se to navýšit až o 80 A myslím si, že je také třeba eh, vytvořit fond pro umělce, takový, jak je eh, Erasmus. Nyní François de Costa. Merci, monsieur le président, monsieur... Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Já jsem z regionu, který se rozhodl, že o 50% zvýší rozpočet na kulturu region od France, eh, to je příhraniční region a já jsem mluvčím všech, eh, kteří v kultuře litovali, že současná generace programu Interreg eh, velmi omezuje možnost těm, kteří působí v kultuře, aby pokračovali v programech, které zahájily se sousedními regiony na druhé straně hranice. Takže ty kroky, které v současné době probíhají, pokud jde o reformu evropské územní spolupráce, bylo by dobré, kdyby znovu umožnili překročit hranice těm, kteří pracují v kultuře a kdyby společně mohli vytvářet to, čemu jste řekl Evropská unie jako prostor kultury a tvorby. Děkuji a nyní má slovo Andros Karianis. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Program Kreativní Evropa se týká také spolupráce s místními a regionálními orgány. Aby byl ale úspěšný, tak potřebujeme prostory pro výkon těchto aktivit v oblasti vzdělávání, sportu a kultury. Co se tedy dělá pro tvorbu infrastruktur, knihoven, sportovních center, různých eh, galerií a tak dále? Co se proto dělá? Co bychom mohli udělat, abychom mohli spolufinancovat všechny tyto infrastruktury, abychom měli kreativnější mládež? Děkuji. Slovo má Rastislav Trnka. Ten tady není, takže kolega Jerry Wop. Ähm, Pane komisaři, Berlín v minulém roce přispěl eh, eh, k úspěchu roku kultury. A z našeho pohledu bychom v tom měli pokračovat. Je třeba dbát na to, aby kultura nebyla nazírána pouze jako zdroj, co se týče tedy výtěžnosti. To je důležitý bod, na který musíme dbát v našich diskusích o kultuře. Samozřejmě kultura je důležitá v oblasti kultury a kreativní ekonomiky, ale je třeba eh, nepovažovat ekonomičnost za jediné kritérium. Eh, kultura je oblastí, eh, kde může docházet k diskursu a k diskusím o problémech naší doby, ale je nutno je zpřístupnit všem vrstvám obyvatel a je třeba to podpořit, například vytvářením sítí divadel to by mohlo také podporovat ten program Kreativní Evropa. Děkuji vám mnohokrát. A nyní má slovo náš kolega Spiridon. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo, pane komisaři. Já jsem chtěl jenom pozdvihnout význam celoživotního učení protože zejména na lokální a regionální úrovni je to důležité, zejména s ohledem na čtvrtou průmyslovou revoluci. Jinak nebude možno podchytit sociální krizi nedostaneme-li se k přizpůsobování se nezbytnosti nových pracovních příležitostí. Je třeba eh, nově kvalifikovat mládež, aby nebyla tak postižena nezaměstnaností to je významné pro sociální strukturu. My máme v Řecku 40% nezaměstnanost mládeže, ve zbytku Evropy je to 20%. Potřebujeme také inovativní programy v oblasti vzdělávání, kultury a sportu, abychom mohli dosáhnout našeho cíle abychom mohli také posílit laby a vlastně vzít sebou také občany, kteří mají ještě takový labilní postoj k Evropské unii. Chci zdůraznit ještě jednu věc, proč jsem se vlastně přihlásil. A sice eh, já bych chtěl odkázat výlučně na to, prosím vás, prosím na, o, o navýšení řečnické doby. Bohužel vaše řečnická doba proběhla a teď má slovo kolega Josef Perimi. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, drahý komisaře, drahý Tibore. Moje otázka již zazněla z úst Ani Maďar. Také se chci zeptat na budoucnost eh, menšin. Jak eh, nahlížíte na příležitosti, že bychom mohli mít závazný dokument v Evropské unii na ochranu menšin? A dovolte mi, abych se také zeptal, jak se máte, eh, jak je to s vaším zdraví, jaké plány máte pro Evropu. Vy jste byl pět let eh, ve funkci komisaře změnilo těchto pět let nějakým způsobem vaše naděje, vaše perspektivy na zírání na Evropskou unii? Děkuji vám. A posledním řečníkem je Luk von den Branden. Dear Commissioner, thank you for your... Pane komisaři, mnohokrát děkuji za vaši práci, za vaši snahu zlepšit vzdělávání a kulturu, protože to je zásadní pro eh, jednotu a rozmanitost Evropy. Chtěl bych eh, navrhnout jednu věc. A já jsem eh, navrhoval, aby ministři kultury a vzdělávání se účastnili evropského projektu eh, v rámci kurikula eh, základních škol. Já vím, že vzdělávání není evropská kompetence, ale možná byste mohli převzít iniciativu a navrhnout ministrům vzdělávání a školství, aby eh, zahrnuli evropský projekt do vzdělávání na základních školách. Já si myslím, že by to určitě eh, bylo dobré. Myslím si, že by to také že by to eh, skutečně eh, mohlo přiblížit lidi, především mladé lidi Evropě. Vedle programu Erasmus by to určitě byl správný krok. Děkuji všem, kteří lépe či hůře dodrželi řečnickou dobu. Já vím, že to není jednoduché, ale je to důležité, pokud chceme dát slovo co největšímu počtu účastníků. A teď je to výzva pro pana komisaře, aby reagoval na těch 20 vystupujících. A já jsem si jist, že tuto výzvu skvěle vyřešíte. Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím být velmi stručný a konkrétní. Tam, kde budu moci. Budu postupovat příspěvek po příspěvku, takže tím personalizovaným způsobem se budeme moci lépe držet tématu a být efektivnější. Pan Borboj se ptal na otázku digitální infrastruktury a role digitálního přístupu k vzdělávání o tom, jak je možno zabránit uniku mozku, pak se ptal na východní část EU, na venkovské oblasti. Proto jsme přijali plán digitálního vzdělávání minulý rok, na začátku minulého roku. Je to poměrně komplexní plán, jak na rozvoj infrastruktur, tak i na rozvoj obsahu. Kromě akčního plánu pro digitální vzdělávání chceme mobilizovat například regionální fondy nebo také fond soudržnosti, aby se podporovaly členské státy a regiony při budování digitální infrastruktury, digitálních sítí v terénu, ale také ve třídách, ve školách, protože nevím, jestli jste si vědomi toho, že podle našich údajů pouze 25 tříd v Evropské unii je náležitě vybaveno digitálními nástroje, digitálním vybavením. To znamená, že tři čtvrtiny tříd zaostává v této digitální revoluci, ale také je důležitý rozvoj obsahu, vzdělávání, vzdělávání učitelů, vzdělávání v oblasti kritického myšlení a tak dále jak vzdělávat ve školách v oblasti digitální gramotnosti, kodování. Takže to je součást toho našeho akčního plánu pro digitální vzdělávání a teď společně s členskými státy pracujeme na strategii, jak implementovat tyto plány. Paní Hiller hovořila o aspektech programu Erasmus, eh, aby byl sociálně citlivější nebo aby tady byl širší apel ze sociálního hlediska. A právě to je naším cílem pro příští období Erasmu. Chceme využít dvojnásobný rozpočet, abychom se dostali k těm mladým lidem, kteří pocházejí z rodin či komunit, eh, které nemají takové příležitosti a chceme jim umožnit, aby se také účastnili programu Erasmus+, protože to je podle mého názoru nejúspěšnější program sociální integrace na evropské úrovni. Když hovoříme o sociální marginalizaci, o těch eh, marginalizovaných skupinách, eh, třeba o migrantech nebo handicapovaných, eh, tak Erasmus jim může přinést skutečnou podporu a možnost začlenit se do společnosti. Pan Orsačuk se mě ptal na to, co po sobě zanechávám. To je těžká otázka. Mohu to stručně popsat, ale dovolte jen, abych se zmínil o tom, že vzdělávání a kultura jsou skutečně jedním, jednou z priorit evropské politické agendy. A členské státy EU, hlavy států a vlád na summitu v Jeteborgu, což byl jinak sociální summit a byl věnován sociálním otázkám, hovořili o vzdělávání a kultuře a diskutovali o významu a o roli, kterou můžou sehrát tedy kultura vzdělávání v budování evropské identity. A proto máme poměrně složitý plán rozvoje vzdělávací politiky, školské politiky na celoevropské úrovni. Začínáme na úrovni předškolního vzdělávání, pracujeme na podrobných plánech eh, pro získávání jazykových schopností, jazykových znalostí, jazykové vzdělávání, vzájemné uznávání, kvalifikací diplomů. A jak jsem říkal, také součástí toho širšího plánu je digitální akční plán. Evropské univerzity To bude také projekt výměny na celoevropské úrovni. V kultuře jsme navýšili rozpočet pro kreativní Evropu. Vy jste také zmínili rok kulturního dědictví. A ve sportu jsme zahájili iniciativu Evropský týden sportu a také ceny Be Inclusive, které jsou věnovány těm základním sportovním organizacím a nevládním organizacím, které dají něco smysluplného na místní nebo regionální úrovni pro sociální začlenování. Jak jsem zmínil ty základní sportovní organizace, já jsem zmínil ten týden sportu a ceny Be Inclusive. Já plně souhlasím s prohlášením, že ty malé kluby a kulturní dědictví, malé sportovní kluby mohou sehrát skutečně důležitou roli na místní a regionální úrovni, aby posilovali místní či regionální identitu. A role trenérů je mnohem důležitější, než jsme si uvědomovali. Takže proto příští program Erasmus Plus eh, má dvojnásobný rozpočet a bude znamenat také zvýšení financování v kapitole sport. Bude to asi 5 milionů eur na další sedmileté období. Dáme tam větší příležitost pro vzdělávání trenérů a pro osvětové kampaně a také na kurzy a vzdělávání trenérů, protože i v neformálním vzdělávání mají ti školitelé, tedy v tomto případě trenéři, zásadní význam. Pak zde někdo hovořil o přístupu, digitálním přístupu ke vzdělávání. To si myslím, že by bylo dobré médium, jak navázat kontakt s mladými, s dětmi, ale také s učiteli ve vzdálených oblastech. A digitalizace vzdělávání a otevírání nových možností a spolupráce v digitálních oblastech, to může být velká příležitost do budoucna. Proto máme online síť škol a vzdělávacích komunit všude v Evropě. který pokrývá asi 500 tisíc učitelů a školních eh, společenství a já myslím, že se nám eh, v příštích eh, letech podaří toto číslo ještě zvýšit. Pan Markula zdůraznil význam celoživotního vzdělávání. Ano, určitě, to je také součást evropského vzdělávacího prostoru. Celoživotní vzdělávání nezačíná ve škole, začíná už v předškolním věku a doprovází nás ve všech fázích života. Proto musíme posílit celoživotní vzdělávání a formální i neformální aspekty celoživotního vzdělávání. Také souhlasíme s tím vzdělávání v oblasti s tím a STEM a v oblasti nebo v rámci evropských univerzit. My bychom ještě chtěli podpořit eh, spolupráci evropských univerzit v této oblasti. Tam bychom mohli dosáhnout průlomu, to je jedna z těch oblastí, protože jsou to opravdu vrcholné špičkové technologie a je zde velký zájem o rozvoj toho vzdělávání s tým do budoucna. Myslím, že Evropské hlavní město kultury, to je velmi důležitý projekt. Blahopřeji městu Rijeka. Je to dobrá příležitost, jak ukázat krásu města, kterou už velmi dobře známe, a zároveň také přitáhnout mladé lidi, nové myšlenky a nové mozky do města a přeměnit město, které má velmi bohaté obchodní a průmyslové dědictví, ale i kulturní dědictví, přeměnit toto město ve skutečně prosperující hub různých myšlenek a nápadů. My všechny tyto iniciativy podporujeme, ale zároveň nesmíme zapomínat na ta města, která se účastní soutěže, ale nezískají tuto cenu. Právě jsme zahájili minulý rok ve Florencii síť evropských hlavních měst kultury. Je zde další iniciativa, že by se vytvořila síť eh, těch téměř hlavních měst kultury, tedy těch měst, která se účastnila této soutěže, mají také dobré zkušenosti, o které se mohou podělit a já doufám, že letos budeme moci vytvořit také tuto síť a budeme mít workshop, kde se budou moci sejít zástupci a vyměňovat si informace, zkušenosti, nápady. A jeden z cílů příštího víceletého finančního rámce bude mapování synergií z regionálních fondů, fondů soudržnosti, kreativní Evropy, Erasmu, My se díváme na možnosti, jak můžeme efektivněji využít eh, těchto styčných bodů. Jeden z problémů je to, že tyto programy mají různé právní základy. Takže nejdříve musíme zajistit harmonizovaný přístup k těmto fondům na evropské úrovni, abychom mohli propojit výhody vyplývající z těchto programů a potom můžeme pracovat na synergiích ve váš prospěch. Paní Maďar a pan Berry se mě ptali na balíček pro menšiny. Myslím si, že to bude povinností příští komise. A jsem si jist, že bude vedena velká a velmi citlivá politická debata na úrovni EU. Evropský parlament je politická instituce, takže je jasnou platformou pro tuto diskuzi. Opravdu nevím, jak se bude chovat příští Evropská komise, jaký bude mít eh, přístup k této iniciativě, ale myslím si, že skutečně bude toto základní přelomový okamžik evropské integrace, když eh, menšiny budou mít eh, uznány všechny ty věci, které tradičně jsou v pravomoci Rady Evropy. Teď to bude na stole Evropské komise. Já myslím, že to bude velmi zajímavé a politicky to bude velmi horká debata. Pan Flego a pak pan McCarthy se mě ptali na komplexnější přístup eh, v kultuře. Já s vámi plně souhlasím. Kultura není jen činnost na volný čas může významně přispět tvorbě pracovních míst, k výzkumu, k regionálnímu hospodářskému rozvoji i ke zlepšení stylu života v regionu. Proto chceme využít všechny synergie. Například Evropská univerzita může být důležitým aktérem v regionální nebo místní ekonomice, ale může být také důležitým hubem pro kulturní rozvoj. Musíme tedy proskoumat všechny synergie, všechny možnosti synergie, abychom pomohli vašim aktivitám na regionální úrovni. Pan McCarthy se ptal na roli kultury. Já myslím, že to je velmi zajímavá iniciativa, přemýšlíme o tom, protože jsme měli tu první velmi užitečnou iniciativu a teď máme vědu z regiony. To je tedy velmi důležitá iniciativa. Děláme nějaké drobné aktivity také v oblasti kultury. Společné výzkumné centrum například vytvořilo seznam eh, nebo takový žebříček kreativních obcí, kreativních regionů. To by mohl být první krok, jak vytvořit eh, citlivější přístup ke kulturnímu rozvoji hospodářskému růstu. A máme strategie pro inteligentní specializaci a tu bychom rádi zasadili do centra strategií na regionální rozvoj. A myslím si, že v centru této specializace je také kultura, takže myslím, že do budoucna tam uvidíme velký vývoj. Pane Schlingere, já souhlasím s vámi, podporuji veškeré vaše úsilí zachovat ten Evropský orchestr mládeže při životě a myslím si, že to financování tohoto, kontestu, tohoto tělesa bude do budoucna zajištěno a institucionalizováno. Pane de Kostere, děkuji za to. To je skvělý příklad, jak kultura může sehrát důležitou roli v regionálním rozvoji. A já skutečně věřím, že kultura může být srdcem hospodářského růstu s kreativním průmyslem, s posilováním identity komunit, protože Čím soudržnější komunita je, tím je konkurenceschopnější, protože soudržnost to je pocit solidarity a může to být skvělý základ pro hospodářský růst, ale také pro čilý kulturní život, kreativitu a všechny tyto věci. Plně s vámi souhlasím a podporuji vaše aspirace na přeshraniční spolupráci v kultuře. Musíme vyjasnit právní rámec, ale myslím si, že můžeme najít eh, nějaké pěkné příklady. Jedním z mých snů je například otevřít eh, možnost eh, těch evropských měst kultury přeshraničním regionům. To si myslím, že by bylo dobré, že bychom měli evropský aspekt v kultuře a také pro schéma mobility tvůrců a lidí pohybující se v prostředí kultury. Pan Karianis se mě ptal na kulturní a sportovní infrastruktury. Bohužel rozvoj infrastruktury nesmí být financován nebo může být jenom skromně financován z kreativní Evropy. Patří to pod regionální fond a fond soudržnosti. Teď pracujeme na tom, jak překonat překážky a hranice mezi regionálními fondy a kreativní Evropou. Zatím se nám to příliš nepodařilo, ale doufám, že do budoucna všechny tyto problémy překonáme. Pan van de Branden se mě ptal na vzdělávání v oblasti evropských hodnot, evropské historie. Minulý rok, myslím v květnu, Rada pro vzdělávání přijala naše doporučení pro všechny členské státy, aby se zavedlo vzdělávání v oblasti evropských hodnot a evropské integrace do školních osnov. A myslím si, že to v následujících letech určitě nastane. Děkuji vám za vaše otázky a za váš zájem. Děkuji vám mnohokrát. Pane komisaři, mm, ukázal jste, že nejenom, že jste velice bedlivě naslouchal, nýbrž jste jednomu každému jedné každé odpověděl. Za to vám velice děkujeme, za takto praktický přístup a efektivní. Děkuji vám mnohokrát. Dovolte, Abych tím, než vyzvu našeho příštího řečníka, eh, což je předsedkyně vlády Rumunska, abych vám um, dal několik sdělení. Eh, vítám tady italské starosty. Eh, vítejte srdečně na našem zasedání všichni jsou skutečně ohromeni, jakým způsobem... Grâce à vous, nous avons dépassé euh, maintenant la barre. Že mají šerpy. A máme tady také tisíc podpisů pro naši politiku soudržnosti a vidíme, že to je v terénu stále silnější téma. Děkuji Mm, také starostům za jejich silné gesto. Ještě jednou mnohokrát děkuji za to, že se dnes účastníte našeho plenárního zasedání. Vaše angažovanost zdůrazňuje roli místních orgánů. Máme tady také novou, iniciativu, novou iniciativu vytvoření platformy s partnery s Evropskou komisí a s, s Evropskou asociací starostí, abychom sdíleli osvědčené politiky v integraci migrantů. Dnes jsem dostal dopis, eh, který vás zve k tomu, abyste se připojili k této iniciativě. Máte tam také dotazník a máte také možnost předat sekretariátu CIVEXu vaše přihlášky a ti vám podají i další informace mimo tento sál. Děkuji za tuto iniciativu. A nyní jmenuji paní Anu Majár jako obecnou zpravodajku pro schválení dalšího bodu a sice je to stanovisko týkající se pobřežní stráže evropské. To bylo toliko tedy má sdělení. Drazí kolegové, jsem šťastný, že nyní mohu na našem plenárním zasedání přivítat paní Dančilu, předsedkyni vlády Rumunska, která vám představí priority rumunského předsednictví. Paní předsedkyně vlády, Eh, před rokem nás eh, předseda vlády Portugalska seznámil s portugalskými prioritami a dnes my doufáme, že nás seznámíte s dalšími prioritami, zejména eh, bych rád zdůraznil, jak důležité, abychom spolupracovali na všech úrovních Evropské unie je třeba pokračovat v budování Evropské unie. Děkuji vám mnohokrát, že jste dnes k nám přišla. Je pro nás ctí, že s vámi můžeme diskutovat o prioritách rumunského předsednictví. Eh, toto předsednictví je významné pro Rumunsko, protože je to vlastně první předsednictví od doby, kdy Rumunsko vstoupilo do Evropské unie. Pro nás, pro všechny, je to důležité už z toho důvodu, eh, že zde se setkáváme eh, ve zcela přelomovém okamžiku, a sice v přípravě příštího víceletého finančního rámce a mm, eh, postupu členských států. Vy se angažujete za Evropu, byla jste členem Evropského parlamentu, než jste začala řídit vaši vládu. Také víme, že vy jste byla mm, členkou místního zastupitelstva, to znamená, že znáte všechny úrovně vládnutí, také jste vždycky bojovala za Evropu a zastupovala jste stovky měst a obcí. Ano, evropská demokracie, to je také demokracie lokální a regionální. To, čemu já říkám třetí rozměr Evropské unie, to, co dává život našim společným ambicím. Podle mě Eh, bude eh, na vás, abyste nás přivítala v Bukurešti na konferenci naší asociace měst a obcí. A bude to tedy naše akce, ale my počítáme s vaší spolupráci stejně tak, jako vy můžete počítat s naší. Já tady nebudu zabíhat do detailů, eh, protože se v květnu sejdou předsedové vlád Evropské unie, aby diskutovali o budoucnosti Evropské unie, ale pro nás je zásadní zopakovat, že potřebují-li města, obce Evropskou unii, Evropská unie potřebuje své obce a regiony. A samozřejmě se jedná zejména o soudržnost, o přeshraniční prvky, o integraci. Evropská unie musí žít v terénu uznávat a podporovat naše města a regiony, to je naše žádost. O tom byste měli diskutovat na summitu. Soudržnost má kardinální hodnotu pro Evropskou unii. I my ve výboru regionu naprosto sdílíme tu tuto pozici, tento postoj. Není možná ani žádoucí Evropská unie bez silné soudržnosti. Nebude možná soudržnost v Evropské unii, aniž by se zapojovali do jejich politik města obce. Paní předsedkyně, je pro mne velkým potěšením, že vám mohu teď předat slovo. Vážený pane předsedo výboru regionu, vážení členové výboru regionu, dámy a pánové, Dovolte, abych vám poděkovala, pane předsedo Lamberci, i všem členům výboru regionu za pozvání na vaše plenární zasedání, kde vám mohu představit priority rumunského předsednictví. Existuje tady nějaký problém s tlumočením? Oui, j'attends. will Můžete pokračovat, promiňte. Eh, dovolte, abych vám poděkovala, pane předsedo Lamberci, stejně tak jako členům výboru regionu, za pozvání na vaše plenární zasedání, kde vám mohu představit priority rumunského předsednictví. Zde eh, v rámci tohoto plenárního zasedání. Je to eh, Evropský výbor regionu je orgán, který je referencí pro místní a regionální zastupitelstva, stejně tak jako pro evropské instituce. Agenda a program na evropské úrovni čelí velkým výzvám a těm musíme čelit prostřednictvím soudržnosti, jednoty a solidarity. Proto rumunské předsednictví v Evropské radě se bude odvět pod motem soudržnost, hodnota, která je Evropě společná. A to také ukazuje význam toho, abychom upozorňovali na základy Evropské unie ve všech jejich rozměrech. Politická soudržnost, hospodářská soudržnost a územní soudržnost a sociální soudržnost. Koncepce soudržnosti se realizuje v našich politikách, které spočívají na čtyřech pilířích. Evropa konvergence, Evropa bezpečnosti, Evropa jako globální aktér a Evropa společných hodnot. Dámy a pánové, Eh, všichni se nacházíme ve složité situaci a musíme společně upřít naše úsilí pro to, abychom evropské občany opět dali do středoboru našich politik a abychom eh, umožnili těmto občanům, aby zažívali výhody Evropy v každodenním životě. V současné době Eh, máme co činit s Brexitem, eh, s vyjednáváním víceletého finančního rámce. Je tady celá řada významných politických balíčků jako migrace, bezpečnost a budoucnost Evropy. Musíme společně teď ukázat, že Evropská unie stále ještě disponuje kapacitami společně s evropskými politikami přinášet výsledky pro občany. A v tomto smyslu je první pilíř programu rumunského předsednictví v Evropské radě Evropa konvergence. Z této perspektivy se zvláštním zřetelem na vyjednávání související s budoucností víceletého finančního rámce se postaráme o to, abychom měli nezbytné zdroje pro dosažení našich cílů eh, s kompenzací politiky růstu a konvergence, stejně tak jako politiky soudržnosti a společné eh, zemědělské politiky. A také v politických oblastech, které čelí novým výzvám, a to je migrace, bezpečnost a obrana. Budoucí politika soudržnosti tedy zaobírá prioritní místo na naší agendě. Bez takové politiky by eh, místní a regionální rozdíly se spíše zvětšovaly. Politika soudržnosti zavedla partnerství a spolupráci mezi institucemi, stejně tak jako mezi regiony a městy Evropy. Evropská unie potřebuje i nadále takovou politiku soudržnosti, která bude stát na solidním základě. To je hlavní investiční strategie. Politika strategie se vyvíjela dál a byla schopna čelit novým výzvám. Zároveň tato politika potřebuje reálná opatření eh, pro zjednodušování a větší efektivitu. Povedeme jednání Eh, dynamicky v oblasti politiky soudržnosti takovým způsobem, aby legislativní balíček byl odpovídajícím eh, způsobem přijat. Operační programy umožní zdůraznění výhod této politiky a jejich projevení se v každodenním životě občanů ve městech a regionech Evropy. Dovolte, abych poděkovala předsedovi výboru regionu za to, že vyslal naprosto jasný signál. Už od počátku když byly zahájeny diskuse k budoucímu víceletému finančnímu rámci. Eh, co se týče udržení fondů soudržnosti a význam dalšího vedení této politiky, která se odkazuje na evropská města a regiony. Potřebujeme konzolidovaný rámec makroregionální spolupráce, také prostřednictvím strategie Evropské unie pro Podunají. To znamená pro nás další velký cíl. Obzvláště vítáme, že jste otevření stanovisku k této roli makroregionálních strategií. Rumunsko se tedy zasazuje o e, realizaci agendy 2030 pro trvalý udržitelný rozvoj. Potřebujeme nové národní strategie pro trvalý udržitelný rozvoj a budeme se snažit o to, aby byl vytvořen nezbytný rámec pro strategii Evropské unie právě pro tento trvalý udržitelný rozvoj. Sociální soudržnost znamená rovněž hospodářské konvergence na evropské úrovni. Proto potřebujeme eh, plně funkční vnitřní trh. Potřebujeme svobodnou volnou hospodářskou soutěž, aktivní mobilitu ve všech oblastech. Jednou z priorit rumunského předsednictví je právě konsolidování mobility zaměstnanců. V tomto kontextu navrhujeme, aby se pokračovalo v jednání i po případě v přepracování příslušných nařízení v pokračující práci na sociálních jistotách a také evropské, vytvoření Evropského úřadu práce. Rumunsko by chtělo, aby eh, toto vše na evropské úrovni bylo dále rozvíjeno. Jeden cíl již byl dosažen a to byl cíl dosažení provizorní dohody s Evropským parlamentem s ohledem na návrh směrnice eh, k vyváženosti soukromého a pracovního života. Chceme dosáhnout hospodářský růst, ale také vytváření podnětů pro investice na mikro i makroekonomické úrovni. V tomto ohledu Rumunsko povede dále diskuse k prohloubení hospodářské a měnové unie konstruktivním způsobem, aby mohla růst konvergence a také odolnost v souvislosti s finančními a hospodářskými výzvami. Dámy a pánové, předsednictvo Rumunska jako druhý pilíř eh, si zvolil, definoval bezpečnější Evropu. Problematika migrace je téma, kterým se zaobíráme my všichni. Navrhujeme, abychom pokračovali ve snahách řízení migrace ve všech oblastech. Co se týče digitalizace, tady je na prvním místě bezpečnost občanů ve virtuálním prostoru veřejné politiky a každý projekt související s digitálním prostorem musí zohledňovat kyberbezpečnost. Naše vize se týká také Evropy jako globálního aktéra a k tomu napomohou globální strategie zahrani, vnější i vnitřní politiky Evropské unie. Chceme posílit evropskou kapacitu v obraně a bezpečnosti v, eh, kom, jako doplněk k spolupráce k NATO při zabezpečení eh, východních sousedství bude důležitý i tento aspekt. Víme, že tento rok je desetiletým výročím východního partnerství a proto budeme podporovat politiku rozšiřování a zejména se budeme soustředit na země západního Balkánu. Dovolte, abych také něco řekla ke čtvrtému pilíři našich priorit, a sice k Evropě společných hodnot. S ohledem na volby musíme poskytovat odpověď eh, na odpověď euroskeptikům a populistům kteří vyžadují demokratičtější Evropskou unii. A my se domníváme, že právě vzdělávání a kultura mohou být klíčem pro budoucnost Evropy, eh, který pomůže na individuální úrovni zapojovat evropské občany, ale může pomoci ke konzolidaci evropského projektu jako takového. Místní a regionální zastupitelstva přitom mohou sehrát významnou roli. Dámy a pánové, domnívám se, že všichni evropští aktéři musí přispět svým dílem k našemu společnému úspěchu při podpoře společné, bezpečné a jednotnější Evropy. Výbor regionů, vy všichni hrajete významnou roli, jste spojením evropských politik s lokálními a regionálními zastupitelstvy. Jsem si jistá, že osmý summit regionu a měst, který se bude konat v březnu v Bukurešti, přispěje významnou měrou k vyslání významného poselství týkající se budoucnosti Evropy, jednoty Evropy a také naši ho angažma za silnější Evropu v budoucnosti. Vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové, očekávám vás v Bukurešti v březnu. Merci beaucoup. Děkuji, paní premiérko, za tuto velmi jasnou a prezentaci pilířů vašeho předsednictví. Jsou to velmi ambiciozní cíle a my teď budeme mít příležitost o nich diskutovat s našimi členy. Připomínám, že si nejdříve vyslechneme vystoupení pěti politických frakcí, potom našeho prvního místopředsedy a potom dáme slovo dalším členům, kteří o ně požádali. Jako první má slovo paní Lukajdu. Děkuji, pane předsedo. A paní premiérko, chtěla bych vás přivítat jménem politické skupiny EPP na dnešním plenárním zasedání výboru regionu. Pokud jde o sociální a finanční otázky, a první rumunské předsednictví eh, Rady EU probíhá ve velice kritické době pro evropské občany a EU jako celek. Evropské volby v květnu eh, definují, kudy se bude EU v nadcházejících letech ubírat. Eh, čeká nás Brexit a to představuje jisté problémy. A znamená to také, že rumunské předsednictví musí sehrát důležitou úlohu při eh, dosahování nadcházejícího cíle. Lidé si musí uvědomit, jak důležité je hlasovat v těchto volbách. Místní a regionální úřady hrají velice důležitou úlohu v tomto ohledu. A a v posledních letech výrazně přispěli k diskuzi o budoucnosti EU. Tato diskuse bude pokračovat na březnovém summitu v Bukurešti. Za druhé, eh, chtěla bych vám eh, pogratulovat také jako žena ženě. Mezi prioritami eh, vašeho předsednictví jsou rovné příležitosti pro muže a ženy. A také zdůrazňujete důležitost zblížení platového ohodnocení žen a mužů rozdíly, které v současné době existují, eh, jsou skutečně nepřijatelné v roce 2019. A za třetí, další bod, který je zásadní pro celou řadu občanů, to je konkurenceschopnost evropských podniků. A tyto podniky čelí celé řadě problémů, eh, například v souvislosti s obchodní politikou amerického prezidenta Trumpa je eh, nutné, aby rada a eh, komise se snažili o snižování cel a omezování také necelních přecházek pro obchod. A takovéto snahy jdou správným směrem a vaše předsednictví by tyto snahy mělo podpořit. Rovněž podporuji skutečnost, nebo podporuje to, že eh, vy jako předsednictví chcete podporovat politiku soudržnosti. EPP se domnívá, že pro naše občany je zásadní, abychom přešli od centralizované politiky a abychom předali větší pravomoci regionům a obcím tak aby mohli implementovat eh, evropské plány, ale přizpůsobit je zároveň místním skutečnostem. Pokud jde o eh, bezpečnost hranic EU a vztahy s našimi sousedy, já jsem z Kypru a musím říci, že počítáme s podporou vašeho předsednictví. A tak, abychom mohli eh, oživit eh, jednání o kyperské otázce je třeba nalézt řeš, řečení, řešení, které bude představovat, které bude v souladu s usnesením OSN. Zároveň je pro nás zásadní otázka migrace. A to určitě bude problém i v blízké budoucnosti. Potřebujeme posílit vnější hranice a zároveň posílit spolupráci mezi evropskými zeměmi a přijít s nějakým návrhem, který e, rozdělí zátěž. A věřím, že rumunské předsednictví se bude snažit dosáhnout dohody vycházející z návrhu posílit evropskou pohraniční a pobřežní stráž eh, deseti tisíci eh, muži a ženami. Eh, dále jsem ráda, když slyším, že chcete zohlednit hlas regionů a obcí. A děkuji za vaše vystoupení a přeji vám mnoho úspěchů během předsednictví. Děkuji a nyní má slovo kolegyně Izabel Bulino. Paní premiérko, Děkuji za vaše vystoupení. Vidíme, že věnujete pozornost konvergenci mezi našimi zeměmi, politice soudržnosti. Teď přejímáte evropskou agendu v klíčovém období, jak říkal náš předseda, v okamžiku, kdy je Evropa otřásána kvůli Brexitu, blíží se evropské volby a napětí roste. V okamžiku, kdy se definují priority a rozpočtový rámec po roce 2020. Toto je historický okamžik, eh, historická křižovatka a výbor regionů zde vidí příležitost vyrovnat rozpočet se skutečnými ambicemi, to znamená 1,3 HDP. Dohoda o víceletém finančním rámci pro Evropskou unii pro období 2020 až 2027 nebude úspěšná ani uspokojivá bez nových vlastních zdrojů. Nicméně máme pocit, že to je téma, které na radě nepostupuje. Všechny studie ukazují, že by se tím evropský rozpočet velmi zlepšil. Chybí nám dlouhodobá politická ambice, abychom zrealizovali vlastní zdroje a spoleháme na vás, že nám pomůžete. Už je na čase překonat ryze účetní vizi Evropy a začít uplatňovat společnou vizi naší budoucnosti. Musíme rychle dosáhnout dohody o příštím víceletém finančním rámci, abychom zaručili, přijetí programů v náležitém čase, aby naše regiony mohly nadále realizovat cíle udržitelného rozvoje, začlenování a tak dále. Tato politika je hlavní investiční politikou pro rozvoj měst a regionů a je také nejlepším výrazem solidarity, protože podporuje všechny oblasti venkovské, městské. Evropa více než kdy jindy potřebuje solidární politiky, které spojují evropské občany kolem společného projektu, který souvisí s jejich každodenním životem, i když to často ani nevědí. Je tedy nepřijatelné, aby financování nových priorit probíhalo na úkor existujících politik, jako je SZP či politika soudržnosti. Doufáme, že rumunské předsednictví bude hájit nejviditelnější politiky pro evropské občany, protože velké škrty by mohly znamenat problém pro rozvoj regionu. Zatímco národní investice, veřejné investice se ještě zcela nezotavily po finanční krizi. Princip partnerství a vládnutí na několika úrovních je zásadní. Existující etický kodex tedy musí být začleněn do srdce nového nařízení o strukturálních fondech. Také volám po obnovené koncepci soudržnosti která bude plně začleněna do realizace cílů udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni. Lepší územní soudržnost a rovnováha, nové perspektivy pro mladé. Tady právě se Evropa očekává, tady musí jednat. Znovu, paní předsedkyně, paní premiérko, děkujeme rumunskému předsednictví za to, že z politiky soudržnosti dělá jednu ze svých priorit a přejeme vám hodně úspěchu. Děkuji. A nyní má slovo kolegyně Jasna Grabek. Spoštovaná předsednica vlády in vaša ekipa, lepo poz... Mnohokrát děkuji. A paní premiérko, a chtěla bych vás přivítat také jménem ALDE. Zmí, zmínila jste dnes západní Balkán. A já bych chtěla využít této příležitosti k tomu, abych uh, zmínila vyjednávání se Severní Makedonií. Jak víte, tato země se eh, nyní, eh, nyní žádá o členství v NATO. Děkujeme vám eh, za to, že jste k tomu zaujali jasný postoj při několika příležitostech. Já jsem navštívila Severní Makedonii opakovaně a je mi jasné, že je zde jasný postoj k této zásadní otázce. Místní eh, úřady eh, se touto otázkou eh, také zabývají. V podstatě všichni aktéři jsou si vědomi toho, že vyřešení této otázky bude mít silný dopad na blahobyt v tomto regionu. Je to také důležitý krok k plnému členství v Evropské unii. Vyřešení otázky názvu zajistí, že spory budou odloženy stranou uvnitř makedonské komunity. Hovořila jsem se starosty ze Severní Makedonie a všimla jsem si toho, že volají po reformách. Jsou si vědomi toho, že je třeba odvést mnoho práce. Zároveň Mohu říci, že jsem byla pět let eh, členem tohoto výboru a také zde ve výboru jsem asi všimla ehm, toho, že existuje eh, skepticismus eh, kolem dlouhého vyjednávání o názvu existovaly obavy o, tom, eh, o to, zda skutečně Severní Makedonie chce ehm, se stát eh, členem EU. Eh, nicméně nyní je jasné, že to Severní Makedonie chce a tak já bych chtěla požádat veškeré zástupce evropských ehm, členských států EU a také bych chtěla požádat vás jako předsedající zemi, abyste otevřeli dveře pro vstup Makedonie do EU. Pokud tento proces nezahájíme, potom to povede k dalšímu napětí. A bude zde eh, příležitost, aby eh, Evropa posílala svůj eh, vliv na Balkáně. Další věc, o které bych chtěla hovořit, je vliv nedemokratických lídrů. Většina lidí žije eh, v městských oblastech a starostové eh, jsou nyní eh, více než kdykoliv předtím zodpovědní za prosazování demokracie. My hrajeme zásadní úlohu v tom, abychom bránili nedemokratickým silám v rozvoji. Zároveň se domnívám, že je třeba vyslat jasné poselství v tomto směru. Vím, že už nemám dostatek času a tak bych chtěla se zeptat paní premiérky, jak může tyto snahy podpořit na regionální úrovni a také vám přeji všechno nejlepší během vašeho předsednictví v této náročné e, době v Evropě i v celém světě a těšíme se na setkání v Bukurešti. Děkuji a teď má slovo náš kolega Rob Jungman. Děkuji, pane předsedo, vážená paní premiérko. Jménem EKR bych vás chtěl přivítat na plenárním zasedání a vyzvat vaše předsednictví, aby pomohlo v Evropské unii prosadit eh, lokální přístup. Takovýmto způsobem bychom mohli lépe dosáhnout cílu rumunského předsednictví a, a to je Evropa plná konvergence, soudržnosti. A, je třeba, aby ehm, Liberalizace trhu eh, byla eh, ku prospěchu všem. Eh, je nutné, abychom neměli systém redistribuce, přerozdělování. Takové systémy byly vyzkoušeny komunisty ve střední a východní Evropě a kromě toho, že to vedlo k traumatům, tyto systémy selhaly. Místní úřady znají své oblasti nejlépe a e, tak budou e, nejlépe schopny identifikovat, e, kde je potřeba investovat. Takový systém rozhodování z dola je také lepší pro demokratické zapojení občanů. Místní a regionální úřady jsou partnery při využívání zdrojů. A to je stanoveno také v pravidlech, které kterými se řídí politika soudržnosti. Zmínila jste to také ve svém projevu. Představuje to asi třetinu evropských výdajů. Evropský semestr na druhé straně eh, nepřistupuje k místním úřadům jako k partnerům a zůstává tam ten přístup zhora. My vítáme, že eh, rumunské předsednictví se o toto téma eh, zajímá a že požádalo výbor regionů o stanovisko. Já jsem byla jmenována zpravodajem k tomuto tématu a těším se eh, na to, že se s vámi budu moci podělit o stanovisko eh, naší instituce, jakmile v Dubnu toto stanovisko bude eh, výborem regionu schváleno. Paní premiérko, moje politická skupina vždy prosazovala reformy v EU a my doufáme, že po novém legislativním mandátu budeme moci ehm, vytvořit Evropu eh, pro eh, všechny, nikoli jenom pro některé a doufáme, že vaše předsednictví nám v tom pomůže. Děkuji a nyní má slovo náš první místo předseda Marko Markula. Madam Prime Minister, uh... Paní premiérko, Eh, chtěl bych zdůraznit některé, některá klíčová poselství, které jsem eh, slyšel eh, ve vašem projevu. Poselství vašeho předsednictví. Když se podíváme na změny, které kolem nás probíhají, zásadní výzva je za prvé, udržet eh, občany v centru, v srdci EU eh, prostřednictvím eh, inkluze, inkluzivního řízení. To je možné učinit především na regionální a místní úrovni. A na druhé straně je třeba soustředit se mnohem více na implementaci cílů trvale udržitelného rozvoje OSN. Občané eh, zdůraznili, že chtějí lokalizovat nebo dostat na místní úroveň aktivity EU. Eh, to je pro mě důležité. Já jsem z Finska, které bude mít příští předsednictví. Eh, Finsko s vámi chce úzce spolupracovat já s vámi také budu rád eh, spolupracovat. Eh, jsem předsedou eh, Rady pro Helsinský region, jsem starostou ve svém městě a tak dále. Určitě se opakovaně uvidíme a budu spolupracovat i s vašimi ministry. Výbor regionů doporučuje prosazování inovací obecně a Jde nám především o společenské inovace, tak abychom posílili konkurenceschopnost a soudržnost v Evropě. Chtěl bych e, zdůraznit vaše priorito, vaše prioritu a makroregionální strategie e, je e, třeba podívat se na to, co jsme udělali v pobaltské oblasti, v makroregionu Dunaje Ehm, a také ehm, myslím si, že se můžeme inspirovat eh, z oblasti Černého moře. Ehm, tam jsou malé společnosti, které se silně specializují. A druhý eh, bod, který bychom také chtěli zdůraznit, západní Balkán. Jak je možné tam dosáhnout pokroku? Eh, je to pro nás všechny důležité, ať už jsme ze severu, jihu, západu nebo východu. A to je budoucnost. Musíme na tomto regionu eh, pracovat. A takže soustřeďme se na tyto priority, tak aby Evropa byla úspěšná pro všechny. Mnohokrát děkuji. Nyní eh, kolega Emil Dragiči. Je mi velkou ctí oslovit vás v rámci našeho plenárního zasedání. Dovolte, abych vás velice srdečně přivítal ve jméno frakce Evropské aliance. Nejenom jako předsedkyně vlády, nýbrž také eh, z titulu vaší vysoké odpovědnosti, kterou teď máte na radě z titulu předsednictví. Eh, výbor regionu bude slavit 25 let a je zcela uznávanou institucí na evropské úrovni víte, že tři čtvrtina legislativy eh, se eh, prosazuje na místní a regionální úrovni. My jsme nejblíže občanům a proto po tomto čtvrtstoletí existence máme odpovídající přístup. Tři čtvrtiny a více než polovina obyvatel žije na venkově. Proto potřebujeme odpovídající eh, vyrovnání, kompenzace, ale existují stále ještě velké rozdíly v infrastruktuře a v životní úrovni ve městech a na venkově. Proto bychom možná potřebovali také eh, eh, nějak k hlavní město venkova, abych tak řekl. Článek 8 Lisabonské smlouvy zakládá Evropskou unii jako prostor blahobytu a dobrého sousedství. Rád bych tedy vyslovil apel především na Moldovskou republiku a také na kongres moldavských zastupitelstev, zkrátka KAIM. Mnoho obyvatel v Moldově má rumunskou rumunské státní příslušnost. Zhruba polovina občanů v Moldavské republice je tedy oficiálně eh, také občany Evropské unie. Jsou Portugalci, Španělé, Rumuni. A proto je toto sousedství tak důležité, musí eh, mu být přisouzeno privilegované nakládání a to v mnoha ohledech. Rád bych poděkoval panu předsedovi Lambertsovi, že stál eh, u tohoto tématu, eh, zejména když zastupoval výbor regionů na konferenci moldavských zastupitelstv a také mě těší, že přijede pan Makula. A přeji vám hodně štěstí, paní předsedkyně. A nyní má slovo naše kolegyně Mariana Gažu. Děkuji vám, pane předsedo, paní předsedkyně vlády. Eh, Máme štěstí, že jako rumunská delegace vás můžeme přivítat i zde v evropských institucích, kde se společně zasazujeme o to, aby Evropa zůstala jednotná. Víme, že předsednictví Evropské radě je pro Rumunsko velkou výzvou, ale také příležitostí. Proč eh, výzvou? Protože máme spoustu práce, protože musíme pracovat na všech úrovních i v národním měřítku, ale je to zároveň příležitost, možnost, paní ministrině, na to, nesmíme zapomenout a nesmíme promeškat tuto příležitost. Je celá řada zasedání, jsou samity, a my samozřejmě také děkujeme výboru regionu za to, že zvolil Bukurešť pro zase osmý summit. Takřka 500 členů se účastní této akce a 500 mlad, zástupců mládeže. Ale uvidíme se i v Krajovo, v Konstanci, v Kluši. Celé Rumunsko může být navštíveno zástupci evropských institucí. A nyní máme tu příležitost ukazovat krásy naší země. Můžeme ukázat, že rumunské obyvatelstvo eh, nese v sobě tradici i kulturu. A zároveň můžeme také poukázat na hospodářský rozvoj, který umožňujeme, zejména pro budoucnost naší mládeže. Paní předsedkyně vlády, Priority tohoto předsednictví jsou rozmanité a četné. Vy a já bych vás rád pozval jako zástupkyně rumunské vlády, abyste urychlili práce eh, během těch šesti měsíců, protože my chceme také vstoupit do šengenského prostoru. Zasloužíme si to, abychom byli opravdu plnohodnotnými členy Evropské unie. Děkuji také panu předsedovi a děkuji vám všem, kolegové. Eh, těšíme se na vás v Rumunsku, abychom vám mohli ukázat naše krásy a naše hodnoty. Děkuji vám všem za to, že v rámci summitu budeme moci eh, přizvat také zástupce moldovských zastupitelstev. A že předsedovi zastup modalských zastupitelstev budeme moci naslouchat, aby oni možná měli výhled na členství v Evropské unii. A to dokazuje to heslo rozmanitost v jednotě. Společně jsme schopni dosáhnout toho mnoho. Děkuji. Slovo má teď náš kolega Gorgios Kaminis. péter le no. Monsieur est là. Je tady pan Kamenis, protože nemůžeme ztrácet čas. No, la parole est maintenant. Takže má slovo pan Guido Wolf. Pane předsedo, vážená paní premiérko, kolegové, kolegyně, jsem velice eh, rád a chtěl bych také poděkovat že Rumunsko chce využít svého předsednictví, aby posílilo soudržnost Evropy. A tato soudržnost předpokládá, že také se dostaneme dále ve víceletém finančním rámci. A víceleté finanční rámec eh, by měl být schválen ještě tento rok. Prosím eh, předsednictví, aby využilo svého času, aby posunulo vyjednávání o VFR dále. A je eh, nutné, aby eh, víceletý finanční rámec odrážel eh, společné hodnoty, boj proti korupci a, a tak dále. To je naprosto zásadní pro um, fungování Evropské unii. Prosím s, také Rumunsko, aby bralo vážně doporučení komise, pokud jde o Eh, soudní reformy. Eh, nejde ehm, o to, že by ehm, komise se chtěla nějak prosazovat, jde o to, aby eh, soudnictví skutečně dobře fungovalo. Nyní Jaroslav Hlinka. Vítajte mezi námi, paní předsedkyně. Vítejte mezi námi, paní předsedkyně vlády. Začátkem března bude zahájeno jednání s členskými státy o politice soudržnosti po roce 2020 v Evropské unii. Zajímalo by mě, prosím, jakým způsobem bude rumunské předsednictví Rady EU tento proces podporovat a jak bude přitom spolupracovat s DG Regio a paní komisařkou Korinou Kretu. Merci beaucoup, la parole... Děkuji a nyní má slovo náš poslední řečník a to je pan McCarthy. Trí bhera bhálum leirtanmh faoi gá fuinte ar dús Ano, budu hovořit o dvou bodech. Eh, nejdříve finanční eh, zdroje strukturálních, formu, eh, strukturálních fondů musí plynout do regionu. My musíme vyslat jasné poselství evropským institucím a členským státům. Musíme se poučit z minulosti, musíme se podívat na inovace a nové metody investic, musíme investovat do hospodářského růstu i v malých oblastech. Další bod. Akční plán pro města a obce Evropské unie. Máme celou řadu dobrých příkladů, máme e, celou řadu plánů, ale tyto plány musí být dále rozvinuty ve městech. Pokud jde o alianci soudržnosti, výbor regionu, touto cestou ukázal, jak e, správně využívat e, strukturální fondy. A já si myslím, že to musíme dělat i nadále. Děkuji. Toto jsou tedy projevy našich členů a teď vám rád vracím slovo, abyste reagovala na to, co bylo předneseno. Děkuji, pane předsedo. Vyslechli jsme si s velkým zájmem vystoupení členů ty problémy, které jste zmínili a očekávání, která vkládáte do rumunského předsednictví Rady EU. Pokusím se přinést eh, přesné odpovědi. Paní Lukajdu z EPP chci poděkovat za její otázky a také za to, co říkala o těch evropských volbách. Ty budou mít velký dopad na budoucnost Evropské unie. A proto si myslím, že větší soudržnost mezi evropskými institucemi a mezi všemi, kteří podporují, propagují tyto evropské hodnoty, je více než klíčová. Má přítomnost na půdě výboru regionu a také na půdě Evropského hospodářského a sociálního výboru ukazuje, že věříme všem těm, kteří chtějí jít po evropské cestě, protože pro nás není důležité, jaká politická frakce vyhraje volby. Důležité je, aby zvítězil evropský projekt a pro evropsky laděné síly nad těmi, kteří od Evropy odrazují. A to musíme mít na paměti před příštími volbami. Rovnost mužů a žen. To je podle mě zcela zásadní otázka. A nemůžeme zůstat u pouhých prohlášení, když hovoříme o rovnosti žen a mužů. Musíme přistoupit ke konkrétním opatřením. Jsme připraveni spolupracovat v tomto smyslu a už eh, na březen máme naplánovanou konferenci o rovnosti mužů a žen v Bukurešti a rádi vás na této konferenci přivítáme. Role soudržnosti, to je zcela zásadní. Říkali jsme, že zaujímá centrální pozici při našem předsednictví. Nemůžeme popírat, že Evropa je rozdělena, jsou tam obrovské rozdíly, nad kterými nemůžeme zavírat oči. Soudržnost jak jsem říkala ve svém prvním vystoupení, musí být vnímána z politického, hospodářského i sociálního hlediska. A proto se mi zdá, že hlavní téma našeho předsednictví a hnací síla je přesně soudržnost. Paní Bedino, doufám, že jsem eh, nezmasakrovala vaše jméno, eh, máte pravdu. Unie čelí celé řadě výzev. Mnohé z nich se zde objevují poprvé a proto musíme přinést společnou odpověď. Jsou to výzvy spojené s Brexitem, s budoucností Unie po odchodu Spojeného království a o tom musíme rozhodovat společně. Pak je zde další důležitá věc. 9. května v Sibiu na summitu musíme odpovědět musíme reagovat na potřebu rozhodnout o víceletém finančním rámci, musíme čelit novým výzvám, které vyplývají z terorismu, z migrace, které jsou spojeny s obranou, s azylem a musíme také adekvátně reagovat na tradiční politiky Evropské unie. Konkrétně mám na mysli společnou zemědělskou politiku a politiku soudržnosti. Víceletý finanční rámec je jedním z hlavních eh, bodů v průběhu rumunského předsednictví. A jednání jdou nad rámec běžného rozhodovacího procesu na evropské úrovni. Proto my jako předsedající země Evropské rady jsme připraveni pracovat intenzivně chceme postoupit v jednáních s cílem přijmout vyvážená a zároveň realistická řešení, která budou základem pro příští koncensus na Evropské radě na podzim tohoto roku 2019. Politiky soudržnosti musí spojovat evropské občany a proto jsou to ty nejdůležitější politiky. Hovořili jsme také o sociální solidaritě, protože si myslíme, že v Evropě je solidarita opravdu velmi potřebná, stejně jako je potřebná spolupráce mezi výborem regionů a já jsem měla stručnou výměnu tady s panem předsedou protože si myslím, že je zásadní, aby výbor regionů byl v kontaktu s ostatními institucemi, aby byla přijata řešení, která budou uplatnitelná v celé Evropské unii. Naší prioritou je také východní sousedství. Jednání o řešení konfliktu s Makedonií pro nás byla zcela zásadní. A proto jsme rádi, že bylo dosazeno, dosaženo dohody. Je to historická dohoda, která této zemi, Severní Makedonii, otevře cestu k evropské integraci. My podporujeme politiku rozšíření na základě individuálních zásluh jednotlivých zemí. Všichni si ovšem zaslouží naši podporu, nejen ve formě otevření nových kapitol jednání, ale také v tom smyslu, že získají technickou podporu, aby mohli v těchto kapitolách pokročit. Rumunsko je ochotno poskytnout podporu zemím, které chtějí zahájit svou cestu směrem ke vstupu do Evropské unie. Hovořili jsme také o tom, jak zabránit vzestupu antievropských, populistických, extremistických sil. Myslím, že musíme být bližší občanům, musíme občany zapojit do definování těchto politik, musíme je lépe informovat o opatřeních, která přijímáme. A já si myslím, že to děláme. A pokud to budeme dělat ještě více, tak občané budou mít pocit, že jim Evropa blíže. A to musíme udělat, pokud chceme, aby ti, kteří žijí proto, aby hájili evropské hodnoty, aby byli mnohem početnější než ti, kteří nechtějí dodržovat pravidla společného demokratického soužití a jsou proti Evropské unii. Pan Jungman z EKR. Místní a regionální orgány jsou podle mě ti, kteří nejlépe znají investiční potřeby svých regionů. Máme spoustu starostů, kteří jsou velmi úspěšní v oblasti investic. Někteří z nich sedí tady v tomto sále. V každém případě přijímání rozhodnutí musí probíhat na úrovni, která je občanům nejbližší. A proto decentralizace je důležitým krokem. V mé zemi od minulého roku jsme zahájili tuto postupnou decentralizaci. A to všechno proto, abychom rozhodovací proces přiblížili občanům. A jsem přesvědčena, že toto se velmi blíží realitě na všech úrovních obce, okresu, regionu a tak dále. Pane první místo předsedo, je pravda, že Finsko převezme po Rumunsku předsednictví Evropské rady. Je pravda, že jsme velmi dobře pracovali s vámi i s Chorvatskem. Už jsme také načrtli program na příštích 18 měsíců, které budou obtížné, protože končí strategická agenda 2014-2019 a zároveň zahajujeme další období 2019-2024 a proto je tak důležitá dobrá spolupráce mezi naším předsednictvím, chorvatským předsednictvím a předsednictvím vaší země Finska, pokud chceme dosáhnout eh, optimálních výsledků na konci našeho mandátu. Protože nemám žádné pochyby, o tom, že všichni členové výboru regionu, všichni europoslanci všichni členové rumunského předsednictví a všichni členové rady chceme dokončit cíle, které jsme si vytýčili ve strategické agendě 2014-2019. A v příští strategické agendě budeme definovat cíle, které jsme si definovali pro příštích 18 měsíců v té trojce předsednictví. Ty všechny jsou důležité pro budování Evropy. Pane Drageči, kongres místních a regionálních orgánů Moldavské republiky a podpora obcím a okresům Moldavska. My jsme s nimi v kontaktu. My Určitě podporujeme jejich eh, evropské aspirace. Máme také rezortní spolupráci mezi našimi ministry, mezi našimi ministerstvy a jejich eh, moldavskými protějšky. Je to pro nás důležité. Je pro nás důležitý také osud našich přátel z druhého břehu řeky Prut. Je důležité podporovat Moldavsko na evropské cestě a je také důležité navázat eh, co nejvíce vztahu mezi jejich orgány a našimi orgány. Paní Kružu hovoří o šengenském prostoru, o tom, že by Rumunsko mělo vstoupit do rumunského, tedy do šengenského prostoru říkala moc hezké věci o naší zemi a já jsem si jistá, že když navštíví členové výboru regionu naši zemi, tak si uvědomí, jaká to země je. Od roku 2011 splňujeme všechny kritéria pro vstup do Schengenu. Mám tedy na mysli technická kritéria. A navíc i Evropská komise toto uznává. Problém je, že to rozhodnutí je politické. Rumunsko splnilo všechny cíle, které byly vytýčeny. Chová se stejně, jako kdyby bylo členem šengenského prostoru. A teď je na čase, aby politické rozhodnutí reagovalo na technickou realitu, abychom vstoupili do šengenského prostoru. A já v to věřím. Říkám to proto, že předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker prohlásil, že letos Rumunsko musí mít možnost vstoupit do šengenského prostoru. A to též řekl také předseda Evropského parlamentu Antonio Tajani. Takže já doufám, že toto rozhodnutí na politické úrovni bude přijato, protože když tolik hovoříme o jednotě a soudržnosti, tak eh, také se to musí projevit v rozhodnutí, které se týká vstupu Rumunska do šengenského prostoru. Pan Wolfe, vy jste hovořil o právním státu. Já zopakuji něco, co už jsem říkala nespočetněkrát. V Rumunsku je dodržen právní stát a všechny jeho zásady. A opakuji to, co říkal také předseda Evropské komise. V jakémkoliv členském státě práva občanů, právní stát a boj proti korupci musí být maximální prioritou. A já jako premiérka musím eh, toto vše mít velmi na paměti a můžete si být jisti, že boj proti korupci a právní stát a občanská práva jsou pro mě prioritou číslo jedna. A pokud jde o to, co zde říkal, nebo co tedy říká penácká komise, eh, rumunská vláda nikdy nepřijala nebo tedy přijala jenom jedno naléhavé rozhodnutí ve formě vyhlášky, kterou jsme přijali proto, abychom mohli v praxi uplatnit doporučení Benátské komise. Jinak eh, všechna tato obvinění vůči naší vládě, vůči tomu, že nechceme splňovat určité aspekty těchto doporučení Benátské komise, nemají žádný základ v realitě. Pan McCarthy, tady se navrhuje akční plán pro malé a velké obce, malá a velká města. Navrhujete, abychom podporovali politiku soudržnosti. Já jsem devět let byla v Evropském parlamentu, byla jsem členkou výboru pro regionální rozvoj. Předložila jsem nevím kolik pozměňovacích návrhů k politice soudržnosti. Pro mě politika soudržnosti a společná zemědělská politika jsou tradiční politiky Evropské unie a mají zásadní význam pro budování budoucnosti Evropy. A jsem velmi ráda, když vidím, že tady ve výboru regionu vaše názory jsou stejné jako naše. Vy také podporujete politiku soudržnosti. A my také, a nejen, že ji podporujeme, ale myslíme si, že musí jít ruku v ruce s dostatečnými finančními prostředky, které nám umožní dosáhnout soudržnosti mezi severem a jihem a východem a západem našeho kontinentu, mezi rozvinutějšími regiony a mezi těmi méně rozvinutými, mezi velkými městy a malými městy, mezi venkovskými obcemi a mezi městy. Je to důležité, ale potřebujeme odpovídající finanční dotaci. A právě toho se budeme snažit dosáhnout během našeho předsednictví rady. A zároveň také musíme zdůraznit, že budeme plnit svou úlohu nezávislého mediátora, který má vytvářet konsensus. To je v každém případě role každého předsednictví rady. Děkuji vám ještě jednou za vaše otázky a prosím, odneste si následující myšlenku. Naše předsednictví je přítelem vás všech a je vaším partnerem na této cestě. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát. Eh, paní premiérko, děkuji také za veškerá vaše vystoupení. Jsme velice rádi, že již nyní připravujeme eh, příští summit v eh, Bukurešti, eh, osmý summit regionů a měst Evropy. Vážení kolegové, nyní bych rád doprovodil paní předsedkyni vlády a pokusím se zaexperimentovat. Dám svému místopředsedovi nyní slovo, aby vedl zbytek schůzky schůze. Máme však bohužel eh, trošku sklus, tak doufám, že je doženete a těším se na vás zítra ráno. Uh, Vážení kolegové, dámy a pánové, eh, čeká nás poměrně hodně stanovisek a musíme udělat maličkou změnu v pořadí. Nejprve pohovoříme to o tom, o čem jsme měli hovořit eh, v 6 hodin, stanovisko Anny Magír eh, a také za parlament poslankyně Roberta Mecola je tady s námi a začneme tedy tímto stanoviskem a po něm vezmeme dvě stanoviska věnovan jednak Sedek, eh, Janoš Tarazony a pak Ulrike Hiller. A potom přejdeme, abychom mohli projednat Eh, ještě jedno stanovisko Michaela Schillera na zítřek dopoledne a zbytek půjde podle běžného programu, čili Brigita Sekreteus, Jan Trej, eh, Olgier Giblivič budou projednány ještě dnes v tomto pořadí. Děkuji mnohokrát se schválením těchto změn a vítám Anu Magier. No, I think that, uh... A domnívám se, že jakmile bude Ana připravená, v podstatě už je, tak můžete uvést své stanovisko. A po vašem vystoupení si vyslechneme příspěvek Roberty Mecoli. Prosím, ano, máte slovo. Děkuji. Je pro mě velkou ctí hovořit eh, o tomto eh, systému Evropské pohraniční a pobřežní stráži a o tomto návrhu eh, stanoviska, protože si myslíme, že otázka ochrany vnějších hranic je věc velmi důležitá a to jak na národní, tak na regionální úrovni. Je to téma velmi důležité pro pohraniční oblasti a pro otázku hranic tak aby naše vnitřní hranice umožňovaly volný pohyb a proto musíme bránit naše vnější hranice. Frontex může podpořit tento úkol. Je to organizace, která už po dobu mnoha let poskytuje výborné výsledky a musíme posílit Frontex, Eh, tak aby tato agentura byla efektivnější, co se týče ochrany hranic. Při práci na svém stanovisku jsem se snažila dosáhnout rovnováhy v oblasti pravomocí a také jsem se soustředila na význam spolupráce mezi jednotlivými dotčenými stranami. Zjistila jsem, že dokument komise se zabývá pravomocemi takovým způsobem, že se jedná o pravomoce komise a také se zabývá pravomocemi eh, Frontexu, ale ta politická úroveň tam chybí. Musíme zohlednit to, že jak Frontex, tak Evropská komise nejsou politickými útvary, musí být neutrální. A v tomto smyslu eh, pravomoce z politické úrovně se převedou na úroveň Evropské komise a Frontexu. Ochrana hranic je technickým úkolem, ale také politickým. Úloha ochrany hranic je úlohou pro státní orgány, ale jedná se také o politické úlohy. Ve stanovisku eh, jsem se snažila zapracovat pozměňovací návrhy, které se ubírají tímto směrem. Také jsme zahrnuli odkaz na tři kategorie zaměstnanců, tak jak to navrhuje komise. A přidali jsme tam ještě čtvrtou kategorii. Chtěla bych zde přivítat eh, paní Mecolu, která přišla s návrhem zavést čtvrtou kategorii. A také chci poděkovat za plodnou spolupráci s paní Mecolou. A také jsme velmi dobře spolupracovali se zástupci Evropské komise a také ve Varšavě jsem e, zjistila, že jsou ochotni nám na pomoci na politické úrovni. To je tedy ten nejdůležitější signál toho našeho stanoviska. Je to v té právní části a i v té poslední části, kde je e, politické prohlášení. Děkuji vám. A nyní Roberta Mecola, prosím, máte slovo. Děkuji. E, děkuji, paní e, Maďar, protože jsme měli velmi dobrou spolupráci se zúčastněnými eh, stranami a je to téma, které je důležité pro všechny. Organizovaná trestná činnost a terorismus neznají hranic. Z jedné země do druhé, z jednoho světa dílu na jiný. Pokud jde o migraci, tak toto je jedna z nejdůležitějších eh, věcí tohoto pokolení. A toto můžeme řešit jenom tak, že se zaměříme na všechny fáze. Ať už se týká to Afriky nebo Perského zálivu. Jedná se o globální jev, který můžeme eh, řešit udržitelným způsobem, pokud tomu budeme přistupovat globálně. Nemůžeme eh, o tom hovořit, aniž bychom zohlednili důležité dlouhodobé řešení. A chci něco říci rovnou. Nemůžeme vyřešit eh, migraci z jednoho dne na druhý. Podívejme se na Evropu. Uvedu příklad. Můžeme přijít s výsledky. Já, jakožto zpravodajka k tomuto tématu a také jakožto koordinátorka v rámci EPP ve výboru LIBE, mám za to, že musíme k migraci přistupovat celostně a že musíme k tomu přistupovat vyváženě. Na jedné straně máme legitimní bezpečnost a potom morální povinnost, kterou máme, e, protože jsme konec konců lidé. A musíme ochránit e, ty, kteří potřebují ochranu a musíme přistupovat eh, tvrdě k těm, kteří zneužívají nejzranitelnějších. Co se týče legislativy o Evropské pohraniční a pobřežní stráže, tak to je to, co potřebujeme. Tento návrh eh, se bude dále, se dále postoupí do Evropského parlamentu a napomůže zrychlit návrat migrantů, kteří nemají právo na ochranu po představení návrhu zprávy ve výboru v listopadu. Dostala jsem přes 1800 pozměňovacích návrhů k původnímu návrhu komise k tomuto nařízení. Je jasné, že poslanci napříč politickými skupinami se o toto téma velmi zajímaví. V práci pokračujeme a nyní jsme ve fázi vyjednávání a pracujeme na dokončení pozměňovacích návrhů, a to jak na technické, tak i na politické úrovni, tak abychom o tom mohli potom hlasovat ve výboru. Ve Štrasburku. A mohu vás všechny ujistit, že se jedná o velmi důležitou evropskou legislativu a proto tomu věnujeme náležitou pozornost. Nyní předkládáme pozměňovací eh, návrhy, které doufám budou zapracovány do nařízení a zohledňují názory poslanců. Eh, rovněž nasloucháme výboru regionů a jiným zúčastněným stranám, které také přišly s pozměňovacími návrhy, eh, které by se případně mohly do legislativy zapracovat. A doufám, že toto Eh, tento dokument budeme muset schválit ještě před květnovými volbami do Evropského parlamentu. Zde se poskytuje dostatečná flexibilita pro eh, personál, který je vyslán na hranice. V minulosti jsme dosáhli velmi dobrého pokroku, ale ten fakt, že členské státy neposkytly dostatečné prostředky ani personál, tak to mělo vliv na efektivitu této agentury. Je jasné, že potřebujeme mít efektivnější kontrolu vnějších hranic, musí se posílit úloha evropských pohraničníků, musíme také eh, posílit mandát a poskytnout více finančních zdrojů. Evropská unie musí být eh, schopna zpravovat eh, dobře své vnější hranice a musí být schopna eh, navrátit ty, kteří musí být navráceni a musíme posílit bezpečnost v Evropě. Přicházím s různými návrhy tak, aby agentura měla, měla svůj eh, personál, který bude mít výkonnou pravomoc, jedná se o tisíc zaměstnanců, tak aby mohli poskytnout eh, dostatečnou podporu. Nená se pouze o kvantitativní nárůst, ale také se tím zvýší eh, schopnost zasáhnout, až to bude potřeba chránit evropské hranice. Musí také, aby se zabránilo druhotným pohybům a aby se zefektivnily návraty eh, nezákonně pobývajících eh, migrantů. A bezpečnost je pro nás eh, nejdůležitější, když se podíváme na obavy občanů, protože to je hlavní obava našich občanů. To znamená, že musíme v tomto smyslu pracovat, tak abychom mohli zachránit Schengen a volný pohyb ve členských státech, tak musí existovat vzájemná důvěra mezi členskými státy a vnější hranice musí být zajištěny co se stalo v roce 2015 během syrské krize. A tenkrát se zjistilo, že státy eh, Frontexu jsou příliš zatížené. A Nyní tedy zde eh, probíráme případy, kdyby se mohl zapojit Frontex v případě, že členský stát požádá o pomoc a že se eh, nasadí orgány činné v trestním řízení v dotčeném členském státě. A vidíme, že je zde potřeba tedy mnohé učinit. E, v tomto e, návrhu e, se ruší tyto dvě podmínky. Každý stát musí pochopit, že i když Libie nebo Sýrie je daleko od jejich hranic, tak to neznamená, že se jich to netýká. U našich občanů a v rámci členských států existuje velký strach. A nemůžeme toto ignorovat. To, že máme Schengen, tak to znamená, že musíme ruku v ruce posílit naše hranice. Závěrem chci říci, že musíme začít eh, uvažovat a hovořit o dlouhodobých strategiích. Eh, debata, která se týká legální i nelegální migrace, je velmi emotivní, protože se to týká eh, hlavních eh, obav občanů. Je jednoduché vinit cizince ze všeho, ale je naší povinností, abychom se dívali dále než to, dále než to, co říkají populisté. A musím zdůraznit, že Migrace je především otázkou lidských bytostí. Hovoříme tady o mužích a o ženách a nemůžeme na to nikdy zapomenout, protože přes eh, veškeré statistiky za každým číslem, které se dostane do médií, tak tam je vždy člověk a jsou tam naděje ve eh, lepší budoucnost. A prosím, nezapomínejme na to. Děkuji, toto je velmi důležité téma, proto si vyslechneme několik příspěvků do diskuse ze strany našich členů. Janis Aegila, Vincenzo Bianco, Franco Jakob a Christoph Rion. A e, samozřejmě i další se pak mohou přihlásit. Jano Sargian, prosím, má slovo. Děkuji. Nejprve, když se zaměříme na tento návrh, je zde zjevné, jak bychom měli účinněji chránit vnější hranice. Když se však na něj soustředíme a věnujeme mu větší pozornost, musíme si klást otázku, jak naložit s migrací a jak by se právě toto mělo přesunout z vnitrostátní kompetence do, na Evropskou komisi. Nicméně pokud tyto kompetence přeneseme na Evropskou komisi, tak eh, samozřejmě můžeme dojít k závěru, že komise se těmto otázkám věnovala se spožděním. Eh, děkuji paní Magyar za eh, odvedenou práci, protože postup je v současné chvíli příliš centralizovaný, nicméně bohužel teď to přijatelné není. Děkuji. Vincenzo Bianco. Grazie, presidente. Colleghi, io provo una certa emozione a intervenire. Děkuji. Vážené kolegyně, vážení kolegové, ano, je tu velmi mnoho emocí kolem tohoto tématu, protože 4. února 2001, před 18 lety, došlo k setkání italského ministra zahraničí a příslušného portugalského komisaře a tehdy se zrodila myšlenka eh, vybudovat moderní eh, evropskou pohraniční stráž. Takže máme tady téměř přesné výročí 18 let a s určitou hořkostí musíme teď sledovat, kolik krizí muselo zvládat různé státy, které by se bývaly dali zvládnout, kdybychom bývali měli kvalitní poli, pobřežní stráž. A dnes se nacházíme na rozcestí a já velmi se Vítám toto eh, nařízení, tento návrh a výbor regionů musí prokázat odvahu vybudovat eh, tuto pohraniční a pobřežní stráž, která se musí stát skutečnou evropskou pohraniční stráží. U zpravodajky vidím řadě, řadu pozitivních věcí, ale vidím zde také určitá váhavost při vybudování sboru, který bude znamenat skutečnou pohraniční stráž. Protože má to smysl pouze tehdy, když budou mít kontrolní pravomoce. A my výrazně doufáme v úspěch předložených pozměňovacích návrhů, protože usilují o posílení té myšlenky, že problémy můžeme řešit a vyřešit jedině společně. Nejde teď jenom nějak o tu loď Sea-Watch nebo něco jiného. Ne, Evropa musí řešit celkově problémy, pak to podpořím. A tady s velkou hořkostí jinak eh, bychom museli hlasovat proti textu. Děkuji, není Franko Jakob. Děkuji. Ano, na Civexu jsme hovořili také o tom, že vydáme stanovisko k tomuto návrhu nařízení, protože na první pohled je to čistě vnitrostátní kompetence, nicméně 10 tisíc policistů má být využito v těchto složkách a proto eh, jsme si řekli, že musíme tady předložit i příslušné pozměňovací návrhy z pohledu komunálního, protože je to migrační politika, kde potřebujeme koherentní a rozumný přístup. Proto jsme se rozhodli jít cestou eh, toho středního eh, zpravodaje a myslím, že to také dobře ladí s postoje Evropského parlamentu. Těší nás, že eh, zde svůj text mohla představit i parlamentní zpravodajka. Na Civexu jsme diskutovali pouze obecně. Zde nyní předkládáme pozněvací návrhy a to chceme také využít na tomto místě. Co se týče eh, návrhu stanoviska paní Maďar, tak eh, kvitujeme dobře odvedenou práci, ale je zde i řada věcí, k nímž předkládáme všeobecné pozměňovací návrhy. Některé názory sdílíme, ale v těch pozměňovacích návrzích hlavně jde o to, aby zde vlastně to operativní působení eh, tohoto nařízení bylo takové, že se to celé bude řídit eh, vnitrostátní úrovní. No a my bychom měli tady diskutovat opravdu o tom, abychom vybudovali skutečný prostor společného bezpečí a systém, který umožní společně řešit bezpečnost a problematiku migrace v Evropě. Jde o tři, jsou některá opatření, která se týkají čistě jenom uzavírání hranic a navracení migrantů. A my jsme v prosinci roku 2018 přijali text Bosman a právě v něm se řešilo hledání takové zlaté střední cesty, abychom se mm, neorientovali pouze na uzavření hranic, ale eh, aby se všechny různé aspekty odrazily v migrační politice. Takže je třeba přijmout klíčové pozměňovací návrhy, jak řekla kolegyně Maďar, a jinak eh, se bude si vyhrazovat právo hlasit eh, proti. Děkuji, Kristof Fajon. Vážený pane předsedo, my jsme příliš váhali s ochranou našich hranic. Příliš jsme se spozdili. Já už jsem se strachoval o možnost ochránit hranice tak, abychom zabránili přílivu nelegálních migrantů. Ale teprve nyní se nám dostává do ruky závaž, skutečně závažně měněný návrh Evropské komise, který se snaží eh, v rámci současné situace vyřešit ten velký problém, který máme ale eh, bohužel oni tady nejsou přítomní, aby mohli reagovat na naše připomínky. Eh, v každém případě vždycky zůstává svrchovanost jednotlivých států jako poslední možné útočiště, ale my musíme také jedni. Jednat my eh, žádáme, abychom se mohli vrátit k původní verzi komise, ehm, kde by bylo možné tento problém řešit, tedy zabezpečit hranice EU, tedy koordinovaně mezi státy EU. Jsme proti dokumentu, který je nastaven jiným směrem a který skutečně eh, sice může být účinný, ale ne tak, jak bychom si přáli. Děkuji. We'll have... Hmm, děkuji. Ještě tři vystoupení. David Simons, Brasa D. Koster a Franz Schausberger. Prosím, Davide. Děkuji, pane předsedo. Spojené království je odhodláno nadále podporovat úsilí Evropy při řešení a och- e, řízení hranice a jejich ochrany. Co se týče tohoto stanoviska, myslíme si, že zpravodajka odvedla skvělou práci, snaží se zde nastolit vyváženost v velice citlivé otázce a dělá to rozumným způsobem. Jde zde o lokální a regionální vlády, které většinou zaplatí za to, že se, když se nám nepodaří e, jasně chránit hranice členských států. A zde tedy máme možnost poskytnout další podporu tomu, co je e, v národní kompetenci. A to vítáme. V posledních letech jsme viděli, že výzvy e, migrace se posunuly geograficky i svojí povahou. Takže každý členský stát, který se na to snaží reagovat, řeší eh, tyto výzvy a proto je dobré mít přístupy ke zdrojům. Myslíme, že, že je důležité si to prohlédnout v širším kontextu práce v našem výboru regionu. A jak bilaterální spolupráce, víme, že například kolegové z Francie z eh, různých přístavů jsou Eh, velice aktivní, ale jde také o diskutování s našimi sousedy a otázce budoucí spolupráce. Takže z hlediska EKR a Spojeného království vítáme tuto eh, zprávu. Uvidíme, jak dopadne diskuse o pozměňovacích návrzích, ale obecně toto můžeme podpořit eh, s ohledem na budoucí spolupráci. Děkuji, François de Franco de děkuji, vážení pane předsedo, vážení kolegové. Chci nejprve zpravodajce poděkovat, protože téma, kterému se věnuje, je velmi citlivé. Je to tedy téma, které nás vede na křižovatku cest. My se snažíme vytvořit účinnější, efektivnější Evropu. A po celé léta slýchám o tom, že se vytvoří nějaká evropská pohraniční stráž, protože to je cesta k efektivnímu řešení. Nicméně pro vytvoření, eh, místo vytvoření účinné Evropy se snažíme Evropu podkopat a dekonstruovat. Proto, aby byla Evropa skutečně efektivní, tak samozřejmě musí Evropa nebýt efektivní. Eh, efektivnější, než jsou nyní. A eh, má to v sobě určitou logiku, celá ta zpráva naší kolegyně. Nicméně ta logika eh, je mi vzdálená protože ta efektivita by měla vycházet z návrhu komise, ten, eh, tam je snaha rozložit ten původní návrh a v podstatě to bere občanům Evropy velmi efektivní nástroj, eh, který by mohl zajistit ochranu hranic, kterou si zaslouží. A proto doporučuji, aby naše kolegyně stáhla na vrhy 2, e, r 9R eh, a 14F a pak bychom mohli zprávu schválit. Děkuji. Okay, uh... Děkujeme. A nyní Franz Schausberger. Děkuji. Já ještě nechci řešit detailně pozněvací návrhy, spíše obecněji. Za prvé. Blahopřeji Aně Maďar. Myslím si, že opravdu vyvinula maximální úsilí, aby vypracovala kvalitní návrh stanoviska. A Jde zde o založení účinné ochrany hranic a účinnou politiku navracení, tak i to odůvodnění těchto záležitostí je velice zdařilé. Ale bohužel ty důsledky, které vyvozuje, eh, nelze takto vidět ve všech bodech. Jsme-li proto, že chceme efektivně hránit naše vnější hranice a eh, správně provádět politiku navracení, tak potřebujeme silný Frontex i na vnějších hranicích. Nikdo nepochybuje o tom, že si musíme hájit naše vnitřní hranice sami, to je jasné, ale vnější hranice EU, to je něco, kde potřebujeme skutečně eh, silný a efektivní Frontex. Chci poukázat na to, že Rakouské předsednictví rady dokonce usilovala, předsednictví usilovala o to najít řešení, abychom do konce roku 2020 získali těch 10 tisíc pracovníků Frontexu pro účinnou ochranu vnějších hranic, ale bohužel se nepodařilo najít dostatečnou většinu nebo jednomyslnost na radě. Takže eh, sdílím to odůvodnění ani Maďar. A eh, ale ty důsledky, které vyvozuje, vidím trochu jinak. A proto bychom o tom měli ještě v detailu diskutovat. Ale principiálně se domnívám, nebo chci položit následující otázku, zda je opravdu smysluplné ve stanovisku jít eh, do nejmenšího detailu jak dlouho a kdo by kde měl působit, jestli toto je skutečným úkolem výboru regionů, toto činnost. My bychom měli obecně říci, co principiálně chceme a tyto informace předat komisi. Děkuji. Děkuji. Takže nyní pozměňovací návrhy a zpravodajka zareaguje na některé ty změny, pokud je to zapotřebí, když je budeme procházet krok za krokem, nebo ano, chcete nyní zareagovat už i hned? Ano? Nechcete? Dobře. Mimo mikrofon? Dobrá, tak máte možnost. Děkuji. Já bych jenom velice stručně zareagovala na to, co zde zaznělo. Nejprve mi dovolte poděkovat všem za vaše vystoupení, protože to ukazuje, jak komplikované a specifické téma to je a jak je také důležité pro nás, pro všechny. Pane Agilane, já si nemyslím, že tento text by byl slabý. Snažila jsem se zaměřit na ty nejdůležitější prvky. A myslím si, že Frontex musí mít možnost, aby mohl intenzivněji pomáhat chránit vnější hranice. Co se týče spolupráce, domnívám se, že se zde právě v tomto textu snažím pracovat na tématu spolupráce, že je zde role pro všechny. Zmiňuji radu, komisi i Frontex. V tom původním návrhu rada zmiňovaná nebyla. Domnívám se, že tady spolupráce je opravdu důležitá v těchto záležitostech a Pokusila jsem se opravdu maximálně zaměřit ve stanovisku na téma spolupráce. A pan Vapora, eh, my zde nepředáváme pravomoce. My se snažíme posilnit eh, Frontex, aniž bychom narušovali stávající pravomoce. Takže ty zůstávají e, zachovány, ale dostávají navíc podporu k řešení technických záležitostí. Ale nějakým způsobem to nepo, neporušuje ty úkoly, které, nebo nenarušuje ty úkoly, které nyní mají vnitrostátní orgány. Někdo také zmiňoval suverenitu. To je nesmírně důležité téma pro jednotlivé státy, stejně jako spolupráce. A proto si myslím, že je důležité aby zde Frontex přebíral úkoly v této oblasti. Také děkuji panu Simoncovi za to, že zmínil ty e, místní orgány, no, regionální orgány. Jistě jsou-li problémy s hranicemi na regionální úrovni, mm, pro regionální politiky, mají li problémy s hranicemi, tak je třeba to diskutovat s politiky centrální vnitrostátní úrovně a potom je možné napsat dopis komisi v této záležitosti. Ale pokud tedy ta pravomoc eh, by přišla na komisi, tak eh, bychom zde měli problematiku subsidiarity. Pan de Costa. Bohužel, nemohu stáhnout eh, své pozměňovací návrhy z pravodajky, které ukazují, že se opravdu snažím najít ty věci z vašich pozměňovacích návrhů, které by bylo možné zahrnout do textu návrhu. A zde jsem se vlastně vzdálila v mnoha případech těm původním pozměňovacím návrhům, zvláště co se týče úkolů různých orgánů. takže jsem přijala vaše stanovisko, ale nepřijala jsem ho v úplnosti. A to řešily kompromisní návrhy. Bohužel tedy nyní ty pozměňovací návrhy stáhnout nemohu, protože si myslím, že by to nebylo smyslu plné přijmout ten původní návrh. Také panu Šasperkrovi děkuji velice za to, co zde řekl. Myslím, že bychom zde mohli procházet jednotlivé body z hlediska významnosti. Dobrá, budeme nyní hlasovat o pozměňovacích návrzích. Takže první jednička, ten byl stažen. Takže o něm nehlasujeme. Pan Milano. No, pozměňovací návrh 2. Toho se to týká. Dobrá, takže další pozměňovací návrh 2R. Bude-li přijat, tak dvojka a jedenáctka odpadá. A také e, desítka. Tak, pane Milánu. Děkuji vám, pane předsedu. Ano, zde máme první na e, příklad kové změny, která vůbec nereaguje na dohodu, jako například u toho návrhu číslo 2, jak předložil kolega Bianco. Návrh 2R prostě znovu ještě jednou navrhuje text paní zpravodajky. A to je něco jiného, než teď řekněme nějaký kompromis. Když se na to podívám ve srovnání s návrhem komise, tak to vlastně znamená krok zpět z pozice, místo aby byla pozice nějakým způsobem obohacena. To znamená, že při, pokud to převezmeme, tak poškodíme celé stanovisko. Takže to vidím úplně stejně jako kolega z ALDE a myslím si, že pozměňovací návrh 2R je třeba stáhnout. A proto navrhuji hlasovat proti 2R a přijmu pozměňovací návrh pana kolegy Bianka. Dobrá, takže kdo je pro 2R, hlasujte nyní. Ještě se kdo se hlásí, paní zpravodajka? Ano, stručný komentář. Děkuji. Já si přeji zachovat tento uh, na, pozměňovací návrh, protože je to pozměňovací návrh kompromisní a je důležitý. A je důležité téma, protože se to týká eh, pravomocí členských států. Tak, kdo je pro 2R, hlasujte nyní. Kdo jste proti? Tak, nyní to uděláme elektronicky. Hlasujeme elektronicky. Můžete začít hlasovat o návrhu 2R. Er. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Tak, většina je proti, takže návrh 2R er byl Zamítnout. Nyní hlasujeme o pozměňovacím návrhu číslo 2. Kdo jste pro pozměňovací návrh číslo 2? Hlasujete nyní. Děkuji. Kdo jste proti? Většina je pro, takže to bylo schváleno. Pozměňovací návrh číslo 3. Kdo je pro? Hlasujte nyní. Děkuji. Kdo je proti? Nikdo, takže to bylo schváleno. Dále číslo čtyři. Kdo jste pro? Hlasujte nyní. Děkuji. Proti? Většina je pro, takže to bylo schváleno. Pozměňovací návrh číslo 5. Kdo je pro? Hlasujete nyní. Děkuji, kdo je proti. Většina je proti, takže to bylo zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 6, kdo je pro? Děkuji, proti. Tak to ověříme elektronicky. Uzavíráme hlasování, ano. Většina je pro. Takže to bylo schváleno. Pozměňovací návrhy 7 a 8 jsou identické a měli bychom o nich hlasovat jako jednom návrhu. Kdo jste pro, hlasujte nyní. Děkuji, proti. Většina je pro. Takže to bylo schváleno. Zpravodajka si přeje elektronické hlasování, takže hlasujeme elektronicky o sedmičce a osmičce. Tak, hlasujeme elektronicky o sedmičce a osmičce. Hlasování je u konce, většina je pro. Bylo to schváleno. 9R bude-li přijat společným hlasováním, tak odpadá 11, 14, 15 a 16. A je to tedy společné hlasování o 9R a o 14R. Kdo jste pro? Hlasujte nyní. Děkuji. Kdo je proti? Většina je proti. Takže to bylo zamítnuto, což znamená, že musíme separátně hlasovat o devítce. Ta byla stažená. Desítka Hlasujeme o čísle 10. Kdo je pro desítku? Hlasujte nyní. Děkuji. Kdo je proti? Většina je pro. Bylo to přijato. Pozměňovací návrh 11. Kdo je pro? Hlasujte nyní. Předseda se omlouvá. Eh, ono to vlastně odpadá, jedenáctka, protože jsme schválili desítku. Takže eh, pokročíme ke dvanáctce. Kdo je pro, hlasujte nyní. Děkuji, kdo je proti. Ověříme elektronicky. Pozměňovací návrh číslo 12. Jste-li pro nebo proti? Takže končíme hlasování a většina je proti. Takže návrh byl zamítnut. A nyní návrh číslo 13. Kdo je pro? Hlasujte nyní. Děkuji, proti. Někdo? Schválen, děkuji. A nyní 14. O to hlasujeme? Ano. Takže hlasujeme o 14. Kdo jste pro? Hlasujte nyní. Děkuji, kdo je proti? Většina je pro, takže to bylo schváleno. A je to vlastně identické, takže nyní budeme hlasovat o 17. Hlasujeme tedy o 17. Kdo je pro? pro. Děkuji. Kdo je proti? Nikdo. Bylo to přijato. 18. Kdo je pro? Hlasujte nyní. Děkuji. Kdo je proti? Nikdo, takže schváleno. 19. Kdo je pro? Hlasujte nyní. Děkuji. Kdo je proti? Nikdo, takže schváleno. Nyní číslo 20R. Bude-li přijat, tak 20 odpadá. Kdo je pro 20R? Hlasujte nyní. Děkuji. Kde proti? Odhlasujeme to ještě elektronicky. Můžeme uzavřít hlasování? Ano, končíme hlasování. O jeden hlas to prošlo, je to přijato. Nyní tady 22. Kdo je pro, hlasujte nyní. Děkuji, kdo je proti? Několik málo, takže většina je pro, je to přijato. 23 byla stažena a Nyní tedy 24R. Bude-li 24R přijato, tak 24 odpadá. Hlasujeme tedy o 24R. Er. Kdo je pro, hlasujte nyní. Děkuji. Kdo je proti? Ověříme elektronicky. Můžeme uzavřít hlasování? Ano, takže většina je proti. Návrh byl zamítnut. A nyní tady musíme hlasovat o 24. Kdo je pro, hlasujte nyní. Děkuji, kdo je proti. Ověříme elektronicky. tak můžeme uzavřít toto hlasování a většina byla pro, takže návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 25R zpravodajky, bude-li to přijato, odpadne 25. Kdo je pro návrh zpravodajky, hlasujte nyní. Kdo je proti? Většina je pro, bylo to přijato, takže 25 odpadá. Nyní 26. Kdo je pro? Děkuji, proti. Nikdo, takže přijato. Návrh zpravodajky 27R. Bude-li přijat, tak 27 odpadá. Kdo jste pro, hlasujte nyní. Děkuji, proti. Opět elektronicky. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Většina je proti, bylo to zamítnuto. Budeme tedy hlasovat o 27. Kdo jste pro, hlasujte nyní. Děkuji, proti. Většina je pro, bylo to přijato. Návrh zpravodajky 28R, kdo je pro, hlasujte nyní. Děkuji. Proti? Nikdo. Přijato. Takže 28 odpadá, takže není 29, bude-li přijata, tak odpadne 30. Kdo je pro 29? Proti? Většina je pro. Bylo to přijato. Takže 30 odpadá a nyní máme 31 která byla stažena, takže o ní nehlasujeme. Návrh zpravodajky 32R. Hlasujeme nyní, kdo je pro. Děkuji, kdo je proti. Nikdo, přijato. Dále 33, kdo je pro, hlasujte nyní. Děkuji, kdo je proti. Většina je pro, takže přijato. A není 34. Kdo je pro, hlasujte nyní. Děkuji. Kdo je proti? Většina je pro, takže to je schváleno. Toť vše a nyní závěrečné hlasování o stanovisku tak, jak bylo nyní pozměněno. Kdo je pro stanovisko v pozměněné podobě? Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Nikdo. Nebo ne? Dva se nezapojili do hlasování, takže se zdrželi. Dobrá, děkujeme. Takže na, snesení bylo přijato, stanovisko bylo přijato. Děkujeme zpravodajce za náročnou práci a s určitými změnami tady její návrh byl přijat. Okay. Uh, uh, A další stanovisko Janoš uh, Karazony. Připojte se k nám. Thank you so much. Oops.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 Right. Janos Korakson. Eh, eh, výborně, Janoš Karaksony. Eh, je to správně? Vyslovuji to správně? Výborně, máte tedy slovo. Prosím, představte nám své stanovisko. Tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák! Amint azt mai korábbi hozzászólás... Vážení kolegové, již jsem hovořil a zmínil jsem, že je pro mě velkou ctí eh, musí se podílet na tomto dokumentu eh, za výbor regionů. Pro mě bylo velkou výzvou eh, připravit právě tento dokument, protože ten vychází z dvou dokumentů, jednak programu Kreativní Evropa a jednak sdělení komise věnované kultuře také. A já jsem v podstatě vycházel z obou těchto textů. Prosím, respektujte řečníka. A v poslední době komise zdůraznila význam spolupráce, ale nemyslím si, že eh, v této oblasti dostatečně zdůraznila význam místních a regionálních orgánů. Lidé, kteří žijí dále od velkých měst, by také měli dostat dostatek informací o iniciativách a programech Evropské unie, o možnostech, které Evropská unie přináší eh, a také o, eh, o tom, jak se mohou zapojit do rozhodovacího procesu programu Kreativní Evropa mám několik podnětů a myšlenek. Chtěl bych se s vámi o ně podělit. Sektor kultury představuje velkou příležitost pro oblasti 2021-2027, eh, mm, který vytvoří eh, vlastně příznivou situaci v sektoru kultury. Domnívám se, že strategické myšlení a závazek podporovat kulturu bude znamenat, že 1,8 miliard eur v tomto te- zmíněných v textu by se měly zmí- zvýšit alespoň na 2 miliardy. A e, pokud se zaměříme na jednotlivé sektory, tak e, chci vyjádřit určitou ehm, obavu, co se týká priorit pro sektor kultury. Nová Evropská agenda pro kulturu představuje základ evropské kulturní identity a také posílí partnerskou spolupráci s partnery mimo Evropu. A také zlepší vztahy mezi jednotlivými eh, subjekty sdělení také zdůrazňuje úlohu místních a regionálních oblastí, věnuje se problematice obnovy kulturního dědictví, zvyšování eh, potenciálu růstu a zvyšování efektivity. Také musíme eh, zapojit problematiku mobility. Ta je velmi aktuální. Děkuji vám. Děkuji vám mnohokrát. Můžeme tedy přejít rovnou k hlasování, k pozměňovací návrh blokový 1 eh, a 2. Bude, kdo je pro? Proti? Kdo? Eh, schváleno. Nyní návrh 3. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Většina pro, schváleno. Čtyřka stažena, tam se nehlasuje. Pětka. Kdo je pro? Proti. Je potřeba hlasovat elektronicky. Chcete se vyjádřit, prosím, zpravodaji? Eh, pokud jde o bod 5, současný text eh, se věnuje mm, období až do prosince 2020. A bohužel v, so, v průběhu současného programu Členské státy potřebovaly finanční podporu v individuálních případech. A v říjnu byl přijat text, který obsahoval protichůdné prvky. Právě proto to zmiňuji. Je nutné hlasovat. Kdo je pro? Kdo je proti? Ne kdo hlasoval elektronicky. Okay, we... Výborně, končím hlasování. Většina pro. To bylo schváleno. Pak 6R. Pak 6 vypadá. Kdo je pro? Proti? Většina pro, schváleno. Nyní 6 tedy vypadá. Sedmička, kdo je pro? Proti? Schváleno. 8R z pravodajův návrh. Kdo je pro? Proti? Nikdo? Přijato. 8-9 vypadává. Desítka, kdo je pro? Hlasujte. Proti? Potřebujeme elektronické hlasování, protože řada z vás vůbec nehlasovala. Okay, we close the vote. Končím hlasování. Většina je pro. 11. Kdo je pro? Proti? Elektronicky? Končím hlasování. Je to velmi tvrdé, když vidíme, jak je výsledek těsný. Schváleno. Dvanáctka. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Nikdo. Schváleno. Třináct. Kdo je pro? Hlasujte. Proti? A teď je většina pro. Schváleno. Čtrnáctka. Kdo je pro? Hlasujte. Proti? Schváleno. 15. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 16. Kdo je pro? Proti? Přijato. 17 R, kdo je pro? Proti? Schváleno. 17 vypadává. Blokové hlasování. 18 až 22. Můžeme hlasovat blokově, kdo je pro. Děkuji, kdo je proti. Nikdo? Schváleno. A nyní eh, nový kompromisní návrh zpravodaje. Prosím. Prosím. Eh, o sedetným szeretném Děkuji vám. Pokud je o tento návrh, chci požádat ty, kterých se týká původní text, tedy 36. Z tohoto důvodu eh, by se pak kvůli tomu jednomu bodu muselo zamítnout celé stanovisko. Proto bych požádal, aby se podělili o své názory s kolegy. Já jsem eh, vůči tomu otevřen. Jak vidíte, ten pozměňovací návrh je nyní promítán. Chtěl bych vědět, jaký problém máte s tímto textem. To je 36. Tam je doporučení, ehm, aby cesta sociálního rozměru podporovat evropské kulturní dědictví jako sdílený zdroj, posilovat povědomí o společné historii ehm, a by měl podporovat respektování náboženského eh, dědictví Evropy a společné evropské hodnoty. Vidíte, text je přímo na obrazovce. Máte k tomu nějaké připomínky? Ale jak vidíte, jsem otevřen jakémukoliv kompromisu pana a další. Chci poděkovat eh, eh, pana Kolosilonyho Pan Kolosem mi vzal kvalitní eh, stanovisko. Také nám řekl, že my Evropané máme eh, judeokřesťanské kořeny a jsme tedy těmi, eh, kdo má tyto kořeny. Je to na, to, co nás spojuje. Je to základ, na, na němž Evropská unie vznikla. Van Adenauer, kon, Robert Schuman, Gasperi, ti vytvořili Evropu právě na těchto základech a měli bychom eh, v tomto smyslu sami sebe jakožto Evropa respektovat, pokud nás už ostatní nerespektují. A je důležité zmínit, že náboženská rozmanitost byla samozřejmě také charakteristickým rysem Evropy, je to určitý argument, ale myslím si, že to není úplně ten nejlepší argument, který bychom tady mohli použít, protože máme také miliony lidí z jiných kontinentů, kteří přijíždějí do Evropy. A pokud oni sem přijdou s vlastní identitou, budou se dívat na naši identitu, eh, tak samozřejmě důležité je, abychom ani my nestratili vlastní identitu. Samozřejmě respektujeme identitu ostatních a Eh, myslím si, že by nebylo vhodné se zříkat té identity, respektovat ji. Kiitoksia puheenjohtaja. Děkuji. Já chci poděkovat panu Karačanimu eh, za eh, toto stanovisko. A my se nyní věnujeme pozměňovacímu návrhu 23, 24, 25 které se všechny zaměřují vlastně na stejnou záležitost. My jsme o tom diskutovali i ve výboru a i dneska musíme poděkovat zpravodaji za tento pozměňovací návrh. Díky tomu můžeme eh, souhlasit. Děkuji vám. A nyní tedy máme v rukou formulaci, která nás posune dopředu. Děkuji, pan Kupr. Já si vzpomínám na slova Joe Coxe, eh, europoslance, který byl bohužel v kampani Brexitu bohužel zavražděn. Eh, a to, co nás více spojuje, než rozděluje. Eh, když se ohledneme za sebe a podíváme se na judokřesťanské kořeny. E, nevidíme společnost, v které žijeme, vidí muslimy, křesťané, židy a všechna tato náboženství volají po míru a spolupráci, nechtějí nás rozdělovat. A my bychom tedy e, měli umět číst mezi řádky pozměňovacích návrhů, e, které hovoří o našem dědictví a Můžeme si klást otázku, kde by, kam by nás ta cesta vedla. To by bylo k šílenství, to bychom neměli podpořit. Měli bychom podpořit eh, rozmanitou a jednotnou Evropu, v které bych já sám rád zůstal. Děkuji. Pan Kessing? Som eh, forslagstiller til ændringsforslag 25. Så... Děkuji. Já chci něco říct k pozměňovacímu návrhu 25. a vidím před sebou kompromis zpravodaje. Já si myslím, že to je rozumný kompromis, protože ukazuje také to, že si eh, vážíme náboženského předsednictví a ctíme ho. Paní Kaprik. Děkuji. Chci také poděkovat zpravodaji za nalezení kompromisu, protože my jsme o tom poměrně dlouho zadiskutovali a nyní máme v ruce kompromis, který uznává, že evropské hodnoty, které podporujeme, jsou založeny na bezúhodnosti, eh, rozmanitosti a jednotě. To jsou věci, které musíme podporovat, protože nás spojuje řada dějných událostí a musíme tedy být schopni zdůraznit i rozmanitost jiných. A bylo by vhodné eh, to zmínit. Naše malá skupina ALDE tento pozměňovací návrh podpoří. Děkuji. Děkuji. Myslíme si, že bychom eh, se měli eh, dopracovat k nejlepšímu pohledu na věc. Hovořili jsme o vzdělávání. Jakým způsobem eh, můžeme předat toto poselství našim generacím. Chceme dobrý dialog, chceme mít dobré vztahy s našimi bratry, také chceme mít dobré vztahy s těmi, kteří myslí jinak a kteří věří v jiné věci. Máme krásné katedrály, krásná města a eh, chci eh, poděkovat panu zpravodaji, protože na to ukazuje, když obdivujeme naši identitu a vzhledem k tomu, že připomínáme naše judeo-křesťanské eh, hodnoty, tak to přeci není špatné. Děkujeme panu zpravodaji. Danke, ich möchte... Děkuji. Já bych zde chtěl na tomto místě, který je považován mnohem za kritický, z jménem frakce poděkovat kolegovi Karačanemu za předložený návrh, protože jeho stanovisko je nesmírně důležité, týká se důležitých témat. A není to stanovisko k hodnocení kultury, historie nebo historicko-filozofický výklad a to dal jasně najevo svým pozměňovacím návrhem, takže bychom se nyní měli zaměřit opět na podstatná témata. My jsme o tom tématu intenzivně diskutovali dnes ráno na frakci. Já si myslím, že toto je velice kooperativní a konstruktivní cesta, kterou se pan kolega Karčony vydal a děkuji za to. Konečný eh, zpravodaj a pak půjdeme k hlasovat. Děkuji. Eh, tady toto vzniklo na poslední chvíli a to s cílem, abychom eh, vypracovali jednotné stanovisko v rámci výboru regionu. A než budu souhlasit s ústním pozměňovacím návrhem, tak bych chtěl zmínit slova pana Antonia Tajányho, který je evropským který je předsedou Evropského eh, parlamentu. Eh, naše křesťanské dědictví je naším eh, nejdůležitějším. Máme to ve Stockholmu, v Helsinkách, v Talinu, všude a kříž je naším pojitkem. Dante, Alighieri, naše kostely, naše společné dědictví, naše společná identita. Naše identita by nás neměla stavět proti ostatním, ale my víme, kdo jsme a co chceme. A nyní budeme hlasovat pozměňovací e, návrhy pana zpravodaje, to je 23, 24 až 25 a to je ten pozměňovací návrh, který máte na brzovce, kdo je pro? Proti? většina eh, souhlasí, bylo to tedy schváleno, takže 23, 24 a 25 eh, eh, odpadá a nyní 26. Kdo je pro, tak můžete nyní hlasovat. Děkuji. Kdo pro, proti? Vidím, že většina je pro, bylo to tedy přijato. A nyní budeme hlasovat o stanovisku, o celém stanovisku. Kdo je pro toto stanovisko? Kdo je proti? Nikdo se nezdržel. Jedna, dva. Většina je pro a stanovisko bylo přijato. Eh, gratuluji vám, pane zpravodaji. A nyní budeme pokračovat s dalším stanoviskem eh, paní Hiller. Přijďte prosím mezi nás.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 Dobře, velmi zajímavé stanovisko o programu Erasmus. Měli jsme k tomu velmi zajímavou diskuzi s panem komisařem Navračičem a nyní Ulrike Hiller nám uvede toto stanovisko. Děkuji vám, pane předsedo. Milé kolegyně, milí kolegové, eh, budu stručná, protože nemáme dostatek času. Nejdříve bych chtěla vyjádřit eh, moje díky. Eh, byla mi bylo mi eh, velkou ctí toto stanovisko vypracovat. Eh, samozřejmě to nebyla práce jenom mé samotné, ale eh, pracovali kolegové z kanceláře CEDEK a také se zúčastnili kolegové z jiných kanceláří, také můj tým a chci poděkovat expertovi, který sedí vedle mě a oni všichni se mnou eh, velmi intenzivně pracovali a to souvisí také s pozměňujícími návrhy, které představují velmi dobrý doplněk a za to všechno děkuji. Dnes jsme hovořili o Erasmu. A e, zde tady se jedná o následný e, program, tedy e, pro období 2021-2027. To je to, co předložila komise. Konalo se k tomu slyšení v Bruselu, také jsme o tom diskutovali v Brémách a dostali jsme k tomu mnohé informace a posoudili experti se s námi podělili o svoje zkušenosti s praxe. My jsme se vynasnažili to vše zapracovat a nyní vám vám předkládám výsledek Erasmus. To je, eh, co je pro mě nejdůležitější, jsou tři body. Eh, pokud jde o vzdělávání a sport, neexistují žádné hranice. A to je eh, důležitá věc, že musíme odstranit překážky tak, aby všichni měli přístup ke sportu a také ke vzdělání. Potom jedná se o to, abychom měli evropské vzdělání, které tímto předá naše hodnoty, jako je solidarita, demokracie a humanismus. To je to, co je vždy ve středobodu našeho zájmu. A to je to, eh, čeho chceme dosáhnout prostřednictvím Erasmu. Eh, vzdělání by mělo být vždy bez překážek a to, aby všichni měli možnost se eh, účastnit, nezávisle na tom, z jaké rodiny pochází, a to je pro mě velmi důležité. A nyní stručně k nejdůležitějším bodům eh, tohoto stanoviska. Už jsem o tom hovořila dnes dopoledne. To je, co pro mě eh, důležité a to, co vyvstávalo eh, během diskuzí, a to je, že kromě studentů, kteří se hodně účastní Erasmu, tak se to týká i odborné přípravy a k tomu potřebujeme podniky a je důležité, aby i v oblasti podniků a firem existovala dobře zastoupena evropská myšlenka, nevždy tomu tak je. Máme velké evropské firmy, které pracují v mezinárodním měřítku, ale měl by se to týkat i malých podniků, tak abychom mohli vytvářet hodnoty. Potom, co se týče Interrail eh, KFU, tak jak se tady o tom hovoří, tak zde upřednostňujeme eh, silnější, eh, aktivnější účast soukromého sektoru, především v oblasti cestovního ruchu, v oblasti mobility, protože máme velkou obavu, že finanční eh, prostředky, které jsou pro Erasmus, tak se dostávají do této oblasti a že mnoho 18-letých nemá možnost zúčastnit se těchto programů. Sport. Zde Jde o to, abychom otevřeli možnost eh, těm, aby i se mohly zúčastnit eh, malá eh, zařízení a proto je na nás důležité minimální účast deseti členských států, aby to bylo tedy odstraněno, aby stačil menší počet člen, států, tak aby mohli uspořádat takovéto sportovní setkání. A potom e, síť vysokých škol, e, tak to vítáme, tam už probíhá mnohé, ale je důležité, aby se to nedělo pouze jenom v hlavních městech, ale aby se to také konalo v regionech a aby existovala evropská síť vysokých škol, aby existovala lepší spolupráce. Pokud jde o e, provádění, e, kde e, k tomu jsme kompetentní na regionální a nemístní úrovni, tak je důležité abychom zastoupili regionální prvek, abychom mohli pracovat s národními agenturami. A to by bylo stručně k nejdůležitějším bodům a myslím si, že nyní můžeme pokračovat s hlasováním. Děkuji. Děkuji vám. Budeme pokračovat s hlasováním. Máme zde mnoho návrhů, eh, buď se jedná o eh, návrhy eh, zpravodajky, anebo zde se tady jedná o všechny kromě jedno. Takže číslo jedna, kdo je pro, proti, schváleno, číslo dva, kdo je pro, proti, přijato, tři, R, kdo je pro, proti, přijato, čtyři, pro, Děkuji proti. Přijato pět. Kdo je pro? Proti. Přijato šest. R pro. Proti. Přijato sedm. Osm. Uh, odpadá, číslo devět. to bylo staženo, eh, Deset. to je od zpravodajky, deset R, kdo je pro, proti, přijato, Eh, potom desítka odpadá, jedenáctka, kdo je pro, proti, přijato, dvanáct R, to je od zpravodajky, kdo je pro, proti, přijato, dvanáct třináct čtrnáct odpadá, patnáct až dvacet dva budeme hlasovat an blok. Kdo je pro? Děkuji, vše přijato. A nyní budeme pokračovat s 23. R, to je od zpravodajky, kdo je pro, proti, nikdo, takže přijato. A nyní 23 odpadá. 23R, kdo je pro, proti, tedy 24, a nyní 25, kdo je pro, proti, přijato. 26R od zpravodajky, kdo je pro, proti a nyní 27, kdo je pro, děkuji, proti, přijato. 28R od zpravodajky, kdo je pro, proti, přijato. A nyní 29, kdo je pro, děkuji, proti, přijato. Návrh zpravodajky 30R, pro, proti, přijato. 30, 31 odpadá a není 32, kdo je pro, proti, přijato. 33, kdo je pro, děkuji, proti, přijato. Od zpravodajky 34R, pro, děk, proti, přijato. Nyní návrh zpravodajky 36R. Kdo je pro? Děkuji, proti. Přijato. 37. Kdo je pro? Děkuji, proti. Přijato. 38. Kdo je pro? Proti. Přijato. Od paní zpravodajky 39R. Kdo je pro? proti, nikdo přijato, 40, kdo je pro, proti, nikdo přijato, 41, zpravodajka je proti, kdo je pro, proti, takže většina je proti, takže tímto to bylo zamítnuto. 42, kdo je pro, proti, přijato. 43R, kdo je pro? Děkuji, proti? Přijato. 44 pro, proti? Přijato. 45R od zpravodajky, kdo je pro? Proti? Přijato. Celé stanovisko. Hlasujeme o celém stanovisku. Děkuji. Kdo je pro? Proti? Nikdo se nezdržel, takže jednomyslně schváleno. To znamená, že jsme pro Erasmus+. Kdo by mohl být proti? I like it. Very good. Okay. Now we still... Máme před sebou ještě další čtyři stanoviska. Eh, Birgita Sakredeus, prosím, přijďte mezi nás. Kde je Birgita? Už jde. On this as well, so... Já to rovněž uvodu. Došlo k dobré spolupráci mezi eh, členy a zpravodajkou eh, eh, došlo k předložení návrhu od paní zpravodajky a zdá se, že zde můžeme toto projít dosti rychle, ale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 tar faktiskt samhället i stort. A chápeme e, společnost jako jeden společný celek. Ale proto tedy nechceme jmenovat specifické regiony jménem. Jde o to e, vybudovat společný e, systém znalostí, který bude moderní, a proto zdůrazněme také biologickou a ekologickou udržitelnost. Také je dobře, že v této agendě nacházíme konkrétní opatření pro to, abychom pokračovali ve výzkumu inovacích a zlepšovali je. Dále Evropská komise zdůrazňuje, že eh, musíme usilovat o synergie a to v nejrůznějších eh, eh, programech ze strukturálních fondů. A je to třeba činit takovým způsobem, abychom dosáhli co nejlepšího výsledku. Také hovoříme o tom, jak toho dosáhnout. Výzkum a inovace. To jsou témata, která se neomezují jenom na eh, oblast hospodářství, a průmyslu, týká se to také občanské společnosti, akademického světa. Je to taková cesta do budoucnosti, na kterou se snažíme vydat společně s komisí a naplánovat ji nějakým způsobem. Možná si kladete otázku, proč je moje jméno uvedeno na pozměňovacích návrzích. To je dáno tím, že jsme usilovali o nalezení společného jmenovatele. A také jsme usilovali o shodné formulace. Existuje řada eh, dalších stanovisek ke stejnému tématu, ale co je důležité, je to, aby ty formulace byly formulovány důsledně. Pozměňovací návrh 23, ten je ale příliš detailní a proto tento návrh nemohu eh, doporučit. Říká se to tedy 23. Nicméně u 26. Chceme zahrnout témata, která řeší také 23. Eh, teda, pardon, eh, číslo 32, 33 a 36. A to je vše, nyní dávám slovo předsedovi. Děkuji za tato úvodní slova. A nyní pan McCarthy. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, chtěl se eh, vyjádřit k tomuto stanovisku. Je to velmi eh, zajímavé, pokud je o otázku inovací. A co si myslím, že otázka Evropského fondu, tak to je věc velmi zajímavá. Během této diskuze je důležité, abychom zdůraznili eh, úlohu výboru regionu, pokud jde o středisko společného výzkumu. Je také důležité se zmínit otázku eh, platform. A místo předseda na tom eh, pracoval během mnoha let také, co se týče energetiky a dopravy. Myslím si, že platformy pro výměnu informací se staly eh, výbornou příležitostí pro výměnu eh, znalostí a je to věc, eh, na kterou jsme velmi pišní. A potom také otázka chytrých měst, to je věc také velmi zajímavá a musíme podpořit projekty, které umožní vzájemnou spolupráci. Potřebujeme také akční plány, protože to je ve středobodu inovace. Myslím si, že eh, pan eh, místo předseda výboru eh, regiony, regionu se tím zabýval, ale musím říci, že jsem byl zklamán vítězem ceny ICAP. A já bych chtěl připomenout, že by se to mělo Eh, mě vrátit do výboru eh, regionu a myslím si, že eh, ty vaše zásluhy v této oblasti byly velmi dobré a děkuji paní zpravodajce za odvednou práci. Děkuji vám. Já si myslím, že zásluha je na naší zprávě, pokud je pro inovace pro hlavní město. Nyní budeme pokračovat s hlasováním. A nyní navrhuji, abychom hlasovali en blok o jedničce, dvojce a trojce. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Tedy přijato. Číslo čtyři. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Přijato. Číslo pět. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Přijato. Šestka odpadá. Potom hlasujeme unblock o sedmičce, osmičce a devítce. Můžeme hlasovat unblock. Kdo je pro? Můžete hlasovat nyní. Kdo je proti? Děkuji. Přijato. Číslo 10. Kdo je pro? Proti? Přijato. Jedenáctka. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Přijato. Unblock. 12, 13, 14. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Vše přijato. A nyní ústní pozměňovací návrh k 15. Paní zpravodajko, chcete se k tomu vyjádřit? Eh, protože vy jste vyškrtla několik eh, slov a tam se píše while giving the member states a tak dále. Prosím, mikrofon. Er eh, ehm, ano, to jsem udělala proto, že navrhovatelé sami vlastně ta slova, která zde vidíte přeškrtnutá, chtěli prostě vypustit. Je důležitá realizace synergie a proto je bylo třeba to vypustit. Dobrá, budeme hlasovat pro, proti. Přijato. And then number... A nyní číslo 16. Ta zpravodajka je proti. Kdo je pro? Proti? tak budeme hlasovat elektronicky. 16. Kdo je pro nebo není pro? Okay, we close. Dobře, končím hlasování. Většina je pro, tedy přijato. Hlasování unblock 17 až 22 můžeme hlasovat blok. Ano, hlasujme, kdo je pro. Děkuji, proti. Přijato. 23. Paní Spravodajka je proti. Kdo je pro? Hlasujte. Děkuji, proti. Budeme hlasovat elektronicky o návrhu 23. Okay, we Končím hlasování. Většina je proti, bylo to tedy zamítnuto. 24, kdo je pro? Děkuji, proti. Přijato. 25, kdo je pro? Děkuji, proti. Přijato. Návrh eh, paní zpravodajky 26R. Hlasujte nyní. Kdo je pro? Proti. Nikdo přijato. 26, 32, 33, 36 odpadají. 27, kdo je pro, hlasujte. Proti, přijato. 28, kdo je pro, hlasujte nyní, děkuji. Proti, přijato. Unblock 29 až 31, kdo je pro, děkuji. Proti, přijato. 32 odpadá. 33 rovněž. Nyní hlasujeme unblock. 34 až 35. Kdo je pro? Proti? Přijato. A nyní 37. Budeme hlasovat. Kdo je pro? Proti? Nikdo? Přijato. A nyní budeme hlasovat o celém upraveném stanovisku. Kdo je pro? Proti? Nikdo se nezdržel. Tak jednomyslně bylo stanovisko schváleno. Gratulujeme paní zpravodajku. right, do we have Jan Trey here? Eh, Jan Trey, prosím, přijďte mezi nás na pódium. A po tomto stanovisku máme ještě dvě stanoviska, pan Geblevič a pan Rybány. Pan uh, uh, zpravodaj už tady je a přišel mezi tím, než jsme, takže prosím, můžeme to nějak zrychlit. Jane, Jan Trej, prosím. Thank you. Please. Austatud president, head komitee liikmed ja külalised. Děkuji, pane předsedo. Vážení členové výboru, vážení hosté. Co se týče tohoto stanoviska, tak já se sám zabývám umělou inteligencí, mám doktorát v této oblasti a také jsem vlastně vedl projekt automatizovaných autobusů bez řidiče. Je to nesmírně důležité změny, které nyní probíhají. A teď si říkáte, proč zde je eh, stanovisko výboru regionu z vlastní iniciativy, když se to předtím řešilo? No, odpověď je jednoduchá. Co se týče regionů a místních orgánů, tak chceme také poukázat na ty možnosti, které se zde nabízí pro naší úroveň. Ty možnosti, které nabízí umělá inteligence, je to nesmírně důležité pro místní eh, orgány pro fungování místních služeb, například si vezměte dopravní prostředky bez eh, řidiče, internet věcí, pojem inteligentních měst, automatizovaných řešení v oblasti eh, sociálních služeb, zdravotnictví, zemědělství ale jinde, například v elektronické státní správě, nejrůznější elektronické služby v oblasti školství a také různé algoritmy, které se starají o to, že ehm, budou děti registrovány do škol na základě svého bydliště a že budou zapsány do své nejbližší školy. A nyní mi dovolte poukázat na ty eh, nejvýznamnější signály, které zpráva vysílá. Není žádné tajemství, že umělá inteligence povede k tomu, že převezme určitá zaměstnání v budoucnosti, což znamená, že o tuto práci přijdou lidé, ale na, na, přitom se vytvíří e, pracovní místa jiného typu. To znamená, že také vyprofilování se pro tato nová pracoviště bude znamenat potřebu rekvalifikací a nového přístupu k učení a zde regiony mohou hrát důležitou roli. Také ve stanovisku poukazuje na význam flexibility v oblasti financování školství. Tak, abychom od těch eh, pro, systému projektového financování pokročili dále do budoucnosti této oblasti. A také chci poukázat na význam koordinace strategií v oblasti umělé inteligence mezi členskými státy a evropskou úrovní. Například v Estonsku na vládě vznikla skupina pro umělou inteligenci, která usiluje o koordinaci našich kroků s evropskými strategiemi. A také je důležité se zapojovat do pilotních projektů na místní úrovni co se týče různých aplikací umělé inteligence, aby místní orgány nezůstávaly pozadu. Evropská unie eh, v blízké budoucnosti může eh, výrazně zvýšit financování projektů umělé inteligence. A také dát stranou eh, finanční prostředky ve svých eh, plánech. Například EU nyní investuje třikrát méně než Čína a pětkrát méně než USA do této oblasti, takže máme opravdu co dohánět. Ve stanovisku podporuji názor, že zde musíme mít eh, komplexní platformu pro umělou inteligenci, na základě platformy AI pro Evropu a zapojit regiony a aktéry regionální úrovně, kteří budou schopni podávat, eh, poskytovat vstupy eh, té lokálně regionální úrovně. Potřebujeme zde i takový etický rámec umělé inteligence, který by byl kompatibilní s listinou základních práv a musíme řešit také například otázku soukromí a práv jednotlivců, protože čím více budeme záviset na digitálních řešeních, tak eh, tím zranitelnější budeme i v té oblasti osobnostních práv. Je třeba zapojit Evropany i místní orgány do rozvoje umělé inteligence. Děkuji. Děkuji vám. Ano. Chcete někdo vystoupit k tomuto tématu? Eh, myslím, že se těšíme, až táhnete předsednictví a budete řešit AI. Nyní tedy unblock 1 až 5. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Nikdo. Přijato. Šestka. Kdo je pro? Hlasujte nyní je Proti? Tak to musíme hlasovat elektronicky, protože řada lidí nehlasuje, mnozí jsou ještě na kávě, ale tak hlasujme. Končím hlasování. Většina je pro, takže to bylo přijato. A navrhuji hlasovat unblock o sedmice až devítce. Kdo je pro? Děkuji. Proti není nikdo, takže to bylo přijato. A není o stanovisku jako celku. Kdo jste pro, hlasujte nyní. Děkuji. Kdo jste proti? Kdo se zdržel? Někdo jednomyslně schváleno, no perfektní, blahopřejeme zpravodaji Janu Trej. Děkuji. Já bych chtěl také poděkovat celému týmu Sedeku, Marie i mm, našim odborníkům. Děkuji za to, že se postarali o úspěch tohoto stanoviska. Dovolte mi ještě několik slov takové reklamy, chci vám říci, že Estonsko je zemí, která propaguje digitální řešení a my nyní máme i umělou inteligenci Stalinské univerzity zde v Bruselu. Je to autobus bez řidiče. A máte možnost si ho prohlédnout zítra na estonském zastoupení, takže přijďte se na něj podívat. Děkuji, Olgert Geblevič, boj proti dezinformacím. Na internetu evropský přístup. Vítáme vás a dáváme vám slovo. Prosím, můžete nás uvést do vašeho stanoviska. Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové. Němčiny. Dámy a pánové, dezinformace, to je záležitost, která už je dlouhá velmi dávno. Známe ji z historie, známe i dnes v naší společnosti. Ale díky rozvoji internetu a sociálních médií se dezinformace stala největší hrozbou pro moderní demokracii. a mnoho nezávislých institucí o tom psalo. Také se vyjádřila Evropská komise. Ta v uplynulém eh, roce se také vyjádřila k této problematice, protože si uvědomujeme, že je zde stále větší hrozba pro svobodné volby a komise zveřejnila sdělení a my jako výbor regionu my mu podáváme stanovisko. Boj proti dezinformacím, to je náš společný úkol. Ve stanovisku e, cituji řadu příkladů. Jsou to příklady různých dezinformačních kampaní. A Popsal jsem také to, že je řada případů, kdy vlastně sami zveřejňujeme falešné zprávy a informace. Falešná informace se šíří o 70% častěji dále, než je tomu u těch informací, které jsou pravda. Musíme zabezpečit naše svobodné volby, ale také musíme budovat zodpovědnou společnost. A proto je třeba činit opatření a činit je na nejrůznějších úrovních. Ve svém stanovisku tedy podporuji návrhy Evropské komise v této věci. Jsou zde čtyři významné prvky boje proti dezinformacím. Za prvé, vyšší transparentnost v otázce zdrojů dezinformací. Mělo by se tedy vědět, kdo produkuje dezinformace, kdo za ně platí. No a pak potřebujeme také takovou diverzifikaci zdrojů informací, to je také důležité. A potřebujeme také programy ve vzdělávání občanů. Jak víte, tak Evropská komise uzavřela dohodu s majiteli sociálních sítí a platform a také připravila akční plán pro příští rok. My, co by zástupci tohoto regionu, máme také povinnost bojovat proti falešným zprávám a dezinformacím. Za prvé jsme toho názoru, že občanské vzdělávání hraje klíčovou roli při boji proti dezinformacím. Orgány státní zprávy samozprávy zodpovídají za školství a vzdělávání a proto musíme cítit zodpovědnost za to, abychom měli občana, který je schopen nepodléhat dezinformacím. Evropský sociální fond je také nástroj, který by měl být využíván k tomuto účelu. Nejde jenom o to mít zde informační společnost a vytvářet ji, ale primárně jde o to, aby zde bylo povědomí o existenci falešných informací a zpráv. A to je důležitý úkol pro řadu organizací. E, mám zde na mysli neziskové organizace, které bojují proti falešným zprávám a mě bychom měli tyto neziskovky podpořit. A potřebujeme také podporu pro lokální objektivní nezávislá média. I zde hrajeme důležitou roli, protože jsme svědky toho, že tradiční média i ta lokální média jsou v defenzivě a e, čelí velkým problémům. Tradiční média cítí zodpovědnost za to, co je publikováno. Nepublikují anonymně, a je důležité, abychom takováto média podporovali, aby se k občanům dostávaly pravdivé informace. Chci poděkovat Konrádovi Migelevičovi, který byl naším odborníkem a chci poděkovat také všem, kdo připravili pozměňovací návrhy. Pokusil jsem se je maximálně zohlednit. Děkuji. Děkujeme za tento dobrý úvod do problematiky vystoupit nechcete nikdo? Chcete, pan Arma? Prosím. Děkuji. Ano, toto je nesmírně důležitá iniciativa, protože jde o boj proti dezinformacím, proti online dezinformacím. Děkuji tedy zpravodaji. A zde jedna věc k mým pozměňovacím návrhům a otázka významu open governance. Pokud se nám podaří v oblasti eh, pokročit v oblasti přístupnosti dat veřejné zprávy, pokud je, zde bude zpětná dosledovatelnost pro občany, tak je možné to zpětně ověřit, ale u těch fake news ten problém je, že se ověřit nedají že možná zní docela zajímavě, chytalavě a dobře a na začátku vypadají jako skutečné zprávy. Proto je důležité se v této oblasti angažovat a umožňovat také eh, přístup k informacím a datům veřejné zprávy. Protože tím by bylo pro občany ověřitelné, zda se v daném případě jedná o fake news nebo ne. Pokud se například o někom bude tvrdit, že něco dělal nebo řekl, co vůbec není pravda, tak by to potom mohli občané i hned ověřit, kdyby byly příslušné dokumenty k dispozici. A musíme zde také zvážit to víceleté úsilí, které má e, dopady i na krátkodobé záležitosti, protože pro, pro, proti fake news se dá bojovat prostřednictvím žurnalistiky, ale i otevřeného způsobu vládnutí, tak aby data byla přístupná a občan mohl odhalovat falešné zprávy. Děkuji. Ano, a pro vaši informaci obecně v Palermu na Sicílii budeme právě řešit otázku digitalizace a to za 14 dní a bude k tomu setkání a konference. Pan Sorensen, děkuji vám. Já jsem Erik Sorensen z Dánska, kde eh, pracuji na krajské úrovni, co se týče této zprávy, tak já jsem proti tomu, aby komise prostě na toto vykládala eh, prostředky daňových poplatníků. Ta formulace je velice vágní, mnohoznačná a podle mého názoru bychom se mohli sklouznout někam, kam nechceme a to je omezování svobody projevu a novinářské svobody, takže samozřejmě si myslím, že dezinformace jsou problémem, ale myslím si, že takovéto iniciativy nejsou řešením. Já bych souhlasil s předřečníkem, je to otázka vzdělání a otevřeného způsobu vládnutí, aby si lidé mohli fakta ověřovat sami. Připomíná mi to takové dřívější technologické skoky v historii, například když se objevila televize, rozhlas, tak se lidé báli, jaký to bude mít dopad na společnost. A zde vidím něco podobného v souvislosti se sociálními médii, kdy co se toto děje, ale evropský občan je chytřejší, než si myslíte, takže na to nemusíte mrhat eh, penězi daňových poplatníků. Děkuji, někdo další už se nehlásí o slovo, takže přikročíme k hlasování. Pozměňovací návrh číslo jedna. kdo je pro? Hlasujte nyní. Děkuji, kdo jste proti? Většina je pro, bylo to přijato. Pozměňovací návrh číslo 2R zpravodaje, kdo je pro? Děkuji, proti? Nikdo? Bylo to schváleno, přijato. Dvojka odpadá, trojka pro, hlasujte nyní. Proti? Nikdo? Výborně, to, Čtyřka pro, hlasujte nyní. Děkuji, proti? Přijato. Pětka pro, hlasujte nyní. Děkuji, proti? Většina je proti, bylo to zamítnuto. Šestka pro, hlasujte nyní. Děkuji, proti? Většina je proti, je to zamítnuto. Sedmička pro, hlasujte nyní. Děkuji, proti. Tak, všichni jsou pro, tak je to schváleno. Osmička pro, hlasujte nyní. Děkuji, proti. Bylo to přijato. Devítka pro, hlasujte nyní. Proti. Většina je proti, bylo to zamítnuto. Desítka pro, hlasujte nyní. Děkuji. Proti. Většina je pro, takže to bylo přijato. 11 pro. Hlasujte nyní. Děkuji. Proti. Přijato. 12 pro. Hlasujte nyní. Děkuji. Proti. Většina je pro, bylo to přijato. 13R zpravodaje, kde je pro? Díky, proti. Přijato. 13 odpadá. 14R. Kdo je pro? Proti. Přijato. 14 tím pádem odpadá. 15 pro. Děkuji. Proti. Přijato. 16R. Zpravodaje. Hlasujte, kdo jste pro. Děkuji. Proti. Nikdo. Přijato. 16, 17 odpadá. Osmnáctka, kdo je pro, hlasujte nyní. Děkuji, proti. Přijato. 19R zpravodaje, kdo je pro, proti. Někdo, takže přijato. 19 a 20 odpadají. Návrh zpravodaje 21R, kdo je pro, proti. Nikdo, takže přijato. 21, 22, 23, 24 odpadají, tím pádem to bylo všechno. A budeme hlasovat o pozměňovém stanovisku, kdo je pro. Proti. Jeden, dva, zdrželi se. Dva, bylo to přijato. A schváleno v pozměněné podobě, takže blahopřejeme zpravodaji. Thanks a lot. Sure. Good questions. And now we'll have the final opinion of this evening. Your... A nyní uh, poslední stanovisko dnes eh, večer. Josef eh, Rybáň, bezpečnost silničního provozu a automatizovaná mobilita.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 Pokud jde o toto stanovisko, Máme ústní pozměňovací návrh k jednomu bodu a potom eh, byly provedeny drobné úpravy, ale vezmeme to potom eh, závěrem. A nyní dávám slovo panu Josefu Rybáňovi. Prosím. Děkuji. Pane předsedo, milí kolegové, moje stanovisko se skládá ze tří částí. Za prvé hovoříme o směrnicích o bezpečnosti silničního provozu, potom hovoříme o strategii pro automatizovanou mobilitu a potom ve třetí části hovořím o EU on the move. K té první části tedy eh, přepracování směrnice o bezpečnosti provozu. Dostal jsem 19 pozměňovacích návrhů. A ta nejdůležitější část se týkala toho, že musíme zachovat zásadu subsidiarity to je, že ty trasy nebo ty silnice, které vyznačíme jako hlavní silnice, tak musíme přitom vždy vzít v potaz regionální aktéry, místní, národní a tak dále. Rovněž chci říci, že e, pokud jde o sítě RTE, ty oblasti, kde máme náš vlastní kontext, tak tam můžeme vytvořit tyto sítě, ale jinde ne. Eh, potřebujeme eh, určité záruky. Na schůzi našeho výboru jsme k tomu otevřeli eh, prostor a díky návrhu pana Bora jsme vypracovali eh, trasy a řekli jsme, že existuje možnost, abychom na regionální úrovni řekli, eh, které ty hlavní eh, silnice by to mohly být. Protože některé ty trasy se považují za hlavní silnice, ale některé nespadají pod hlavní silnice ale musí se považovat za hlavní silnice tak, abychom mohli posílit dopravu. A to je velmi důležité pro míst, regionální rozvoj. Rovněž považuji za velmi důležité, eh, pokud jde o posouzení silnic, tak tomu eh, eh, musíme mít dostatek času, aby to bylo uskutečněno. Zároveň musíme souhlasit s určitými pravidly a s Musíme mít legislativu, která se bude dobře interpretovat. Pokud jde o automatizovanou mobilitu, tak ve stanovisku je mnoho úvah. Eh, pokud jde o místní a regionální orgány, myslím si, že toto je obrovská příležitost eh, pro to, aby méně zalidněné oblasti mohly eh, mít dopravu na základě eh, poptávky a prostřednictvím automatizované mobility, čímž eh, vlastně se uskuteční lepší přístup ke střediskům dopravy. A pokud jde o autonomní řízení, tak mobilita se stává službou. A to vede k tomu, že i potom vlastnictví vozidel se mění. Já si myslím, že díky této nové službě eh, můžeme uvolnit eh, eh, některé pozemky, na kterých jsou nyní parkoviště. Měli bychom zharmonizovat systémy autonomního řízení a Evropa zde sehrává velmi důležitou úlohu. Ale my v obcích máme za úkol zahájit pilotní projekty. Co se týče autonomního řízení, díky tomuto řízení mobilita bude levnější a musíme si také uvědomit, že e, díky autonomního řízení ta doprava bude větší. Ve městech se musíme připravit na nové výzvy, pokud je o autonomní řízení. Jsou to výzvy, eh, které se liší od těch výzev, kterým čelíme nyní v oblastech venkova. Na venkově potřebujeme mít inteligentní silnice a eh, potom k tomu odpovídající vozidla. Pokud je o stanovisko Uh, Europe on the Move, musíme zúhlednit uh, také otázku uh, nulo, nulového počtu úmrtí do roku 2050. Já si myslím, že až budeme mít automatizované řízení, tak budeme mít také elektrický smog. A dopady tohoto smogu jsou ještě neznámé. Nevíme, co to bude znamenat třeba 5G pro lidské zdraví. A ve městech také ještě nevíme, jaký dopad to bude mít. Umělá inteligence eh, znamená, že doprava nebude tolik znečišťovat a díky umělé inteligenci se nám naskytá příležitost lépe využít alternativních zdrojů energie, které se budou vyrábět na místní úrovni. A chtěl bych ještě zmínit další věc. Dostat, dostal jsem 19 pozměňovacích návrhů. Z těchto 19 návrhů 12R, to je můj vlastní návrh, a také 10R, to je můj vlastní návrh, tak bych chtěl stáhnout tyto pozměňovací návrhy, protože Eh, v mnoha částech se objevují místní a regionální odkazy a nechci tímto ovlivnit návrh komise, eh, proto oznamuji, že stahuji 10R a 12R. Děkuji vám za tento úvod. Hlásíte se někdo o slovo? Eh, pane Bore, prosím. Thank you, President. There is much of this opinion that I can be... Děkuji. Poslednou část tohoto stanoviska mohu podpořit. Eh, nicméně tady určitý problém. Eh, ve stanovisku a také v některých pozměňovacích návrzích je podle mého názoru zbytečně příliš velký posun k eh, argumentaci na základě subsidiarita. Komise uvádí, že bychom měli jme, vyčlenit rychlostní silnice a dálnice nad rámec sítě TNT a měli bychom vnímat celou problematiku eh, optikou dané směrnice a zaměřovat se právě na dálnice a rychlostní silnice. Nicméně když odkážeme ve stanovisku k problematice euroregionální mapové databáze, řada členů o ní možná slyší poprvé, nicméně je to takový ekvivalent Eurostatu. Jde o databázi, kterou připravuje Federace eh, katastrálních a mapových agentur, kartografických agentur, Ehm, je to databáze tedy, která vzniká eh, na základě dat předložených vnitrostátními agenturami, proto by měla odrážet názory těch, kteří eh, tedy působí v těchto vnitrostátních orgánech. A pokud jde o některé pozměňovací návrhy, tam je problém, který vzniká v souvislosti s tím, co nastalo v některém členském státu. Tady bych rád reagoval na slova dánského kolegy. Protože konkrétně v Dánsku byly některé komunikace přesunuty do odpovědnosti místních orgánů or, od orgánů centrálních. A to, jak říkají dánští kolegové, působí problém v souvislosti se směrnicí, kterou komise předkládá. A to především v souvislosti s těmi rychlostními silnicemi eh, a hlavními komunikacemi, které nejsou dálnicemi. To může být problém, ano, ale tento problém lze eh, a bylo by vhodné řešit nitrostátně, nikoli celoevropsky. Tady netvrdím, že by mělo dojít k harmonizaci. Naopak, eh, pokud se zaměřujeme na bezpečnost silničního provozu, musíme brát v úvahu hustotu dopravy, která probíhá napříč Evropou a měla by tedy z hlediska bezpečnosti silničního provozu existovat určitá rovnost postavení. A právě o to se Evropská komise snaží. Bohužel databáze není zcela uznávána napříč EU, ačkoliv je to vlastně takový nejbližší ekvivalent Eurostatu. Jsou tedy ve stanovisku některé prvky, s nimiž nemůžu souhlasit. Tam, kde uvažujeme o posunu směrem k subsidiaritě, bychom si to měli rozmyslet a vyhnout se takovému kroku. Pan zpravodaj se k tomu chce vyjádřit. Igen, Ano, určitě. Děkuji vám za to, že jste mi dali tuto, proto souhlasím s panem Borem, protože v mnoha zemích EU tuto otázku řešíme různým způsobem, ale my ve výboru regionů zastupujeme regiony, zastupujeme místní samozprávy a musíme vznést ty požadavky nahoru. To znamená, že místní a regionální aktéři by se měli účastnit eh, rozhodování rozvoje síť silnic. Protože v některých případech silnice potřeba nejsou při regionálním rozvoji, ale potom v budoucnosti bude důležité, abychom měli eh, vhodné regionální sítě. A Anna Maďar z Evropské lidové strany předložila pozměňovací návrh, je to číslo 4, kde se právě hovoří o tomto tématu. A jenom potřebujeme, aby to také podpořili socialisté. Mr. Berger Andersen. Andersen. Tak for ordet, formand. Jeg synes, at det var meget præcist, øh, som... Děkuji vám, pane předsedo, ano. Domnívám se, že to, co zde řekl kolega Bor, to opravdu trefilo hřebíček na hlavičku a to je přesně to, na co jsme reagovali, co by když se vyjádřil zpravodaj na dánská delegace, že je třeba zde převést tu zodpovědnost a v Dánsku je to tak, že za bezpečnost na silnicích zodpovídá stát a komunální úroveň a chceme to takto zachovat. My víme, že to patří do naší zodpovědnosti a naším pozměňovacím návrhem chceme zdůraznit to, že to zvládáme na té komunální úrovni. Děkuji. Thank you very much. Any other... Děkuji mnohokrát. Další vystoupení, abychom se mohli přesunout k pozměňovacím návrhům. Nejprve jednička. Pokud tedy bude přijat, tak přejdeme k hlasování pouze eh, k výrazu. Eh, tak nejprve k jedničce, kdo je pro? Děkuji, proti? Většina je proti. Zamítnuto. Návrh číslo dvě. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Většina pro. E, tři. Kdo je pro? Proti? Většina proti. Zamítnuto číslo čtyři ústní pozměvací návrh. A to jsou tedy různé jazykové verze, ty se trošku liší. A my tedy chceme, aby to bylo, abychom vycházeli z anglické verze. Pokud bude tedy eh, přijat, tak to bude referenční text a ostatní musíme zkontrolovat proti dané jazykové verzi. Prosím, já mám trošku problém s čitelností toho, co se promítá. Nicméně, tady mám konkrétní problém. Eh, determine which road sections, které části silnici. Týká se to konkrétního úseku silnice, který podlehá pod směrnici, s tím, že jiný úsek stejné komunikace nebude podléhat ustanovením směrnice. To je příliš volně formulováno. Já rozumím tomu, co bylo asi záměrem, ale způsob této formulace nemůžu podpořit. Uh, could Mr. Rapporteur explain a bit? Mohl by pan zpravodaj vysvětlit? Uh, I don't really see, but uh, what I, uh, uh mondom inkább magyarul, szóval so, uh, in... Děkuji. Řeknu to maďarsky. Zdá se, že ten anglický překlad nebyl úplně v pořádku. Nevím, eh, zda k tomu má pan Bor nějaký návrh ohledně toho, o čem právě pan Bor hovořil. My jsme e, e, také zvyklí na to, že kolega Bor nám dá formulaci v té správné angličtině, která vyřeší problém v, tě, v dokumentech, protože aspoň, jak to vidím já, tak e, si myslím, že bychom měli změnit formulaci v tom textu. Ta původní formulace dobrá není. Pane předsedo, pokud vám mohu tedy vypomoci, pokud mohu vypomoci vám i zpravodaj, tak poslední věta je v pořádku. Vy se snažíte, aby to bylo v souladu s návrhem komise a s Eh, principem eh, proporcionality. Věta předtím, kde byla vypuštěna slova eh, railroad covered by, to vychází jako velmi matoucí v angličtině, ale vy jste to nahradili výrazem road section. Pro mě ale road section, úsek silnice, třeba máme-li silnici z města A do města B, tak jeden úsek bude spadat pod směrnici a druhý tam spadat nebude. Vypustíme tedy ten výraz section, protože section úsek se skutečně tam nehodí. Zpravodaj s tím souhlasí. To je součástí ústně podaného pozměňovacího návrhu a vyřeší nám to ten problém. Nyní budeme hlasovat o ústně podaném kompromisu, poté co byl výraz section vypuštěn. Kdo je pro ústní pozměňovací návrh? Thank you. Kdo? Je proti? Nikdo? Výborně, tento návrh byl přijat. Číslo 5. Kdo je pro? Hlasujte. Proti? Bylo přijato číslo 6. Kdo je pro? Děkuji. Přijato. 7. Kdo je pro? Proti? Nikdo? Přijato? 8. Kdo je pro? Děkuji. Přijato. 9 se stahuje. A e, zpravodaj návrh 10 také se stahuje. Máme desítku nyní. Kdo je pro? Hlasujte. Kolega Anderson se chce vyjádřit. Já jsem to pochopil tak, že pozměňovací návrh 8 byl přijat. Můžeme tedy stáhnout desítku. Výborně, tím se nám to vysvětluje. Desítku také stahujeme. Kdo je pro? Proti? Nikdo? 12 R se stahuje kolega Andersen tedy bude hlasovat dvanáctku. Kdo je pro? Proti? Většina proti. Zamítnuto. 13R. Kdo je pro? Proti? Nikdo? Přijato. 13, 14 vypadává. Patnáctka. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Kdo je pro eh, patnáctku? Prosím. Proti? Je nutné hlasovat elektronicky. Eh, protože eh, řada lidí ještě možná přemýšlela, jak bude hlasovat. Ano nebo ne? Everyone voted who Všichni hlasovali. Můžeme uzavřít. Zamítnuto jedni, o jeden hlas. To neprošlo. 16. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Přijato. 17. Kdo je pro? Proti? Eh, kdo je pro sedmnáctku? Proti? Většina proti, tedy zamítnuto. O jeden, dva hlasy pouhé. Half vote. <laughs> Number 18, those in favor. 18, kdo je pro? Proti. Většina proti, zamítnuto. 19. Eh, kdo je pro? Proti? Většina pro, takže přijato. A nyní budeme hlasovat eh, finálně o celém stanovisku v pozměněném znění. Kdo je pro? Proti? Nikdo zdržel se? Jednomyslně schváleno. Děkuji vám a děkuji panu zpravodaji. Okay, hard work will continue tomorrow morning. Děkuji, budeme pokračovat zítra ráno. Přeji vám hezký večer. Jednání končím. Pokračujeme zítra v 9 dopoledne. Děkuji vám. Naschledanou.